Uh, Vážení uh, kolegové a hosté, ráda bych uh, zahájila zasedání, takže prosím, usaďte se. I would like to open, um- Dovolte mi, abych zahájila dnešní zasedání, ať z vás kteří mě neznají, tak jsem se představím. Jmenuji se Daneta Hibner, jsem předsedkyní výboru pro ústavní záležitosti eh, Evropského parlamentu a, a mám tady eh, kolegyni Cecily Wikström, eh, která také bude hovořit, která je předsedkyní výboru, druhého výboru, se kterým jsme spolupracovali a připravovali toto zasedání, a sice výboru pro záležitosti petiční. Já jsem se rozhodla nepozdravit nikoho dalšího, protože před sebou máme eh, velmi dlouhý eh, seznam. Máme tady eh, samozřejmě Evropskou komisi, Evro, France Timmermans za Evropskou komisi. A mám tady, máme tady velice zkušené hosty v sále. Ráda bych se také omluvila. S lítostí bych vás chtěla informovat že vzhledem k vysoké úrovni eh, zabezpečení Evropského parlamentu v tuto chvíli eh, jsme měli problém eh, dostat sem všechny a toho velmi lituji. Bohužel tady nemůže být každý, kdo chtěl přijít. Celé dnešní slyšení je ovšem přenášené po internetu a doufám tedy, že se všichni dívají a poslouchají. A mohou nás tady uh, sledovat přes internet ti, který, uh, ti, které to zajímá. Také je tady hashtag pro naše zasedání. Doufám, že to je někde tady na obrazovkách, ale doufám, že vy to alespoň dostanete na stůl. Pokud ne, uh, je to hash EP hearing on ECI. Hmm. Hash Doufám, že to budete moci použít. Tuto diskusi považujeme za nesmírně důležitou, protože tady v Evropském parlamentu eh, jsme vždycky eh, se domnívali, že Evropská občanská iniciativa je velice praktickým nástrojem v rámci nového rozložení moci, tak jak ji stanovuje Evropská, článek 11 Evropské smlouvy, pořád ještě se vyrovnáváme s touto realitou, ve které občané se mohou účastnit na evropského rozhodovacího procesu. A díky tomu můžeme být lépe připraveni na očekávání všech Evropanů, evropských žen i mužů. Tato eh, očekávání se týkají kvality eh, našeho eh, života a a jeho udržitelnosti v pokrizové Evropě. My jako Evropský parlament podporujeme ECI, tedy Evropskou občanskou iniciativu, v rámci takového úpravy Evropské unie pro budoucnost, tak aby občané byli opravdu eh, konstitutivní mocí. A teď řeknu něco, co se neříká často. Myslím, že díky Evropské občanské iniciativě vidíme, že není pravda, že lidi by nezajímala Evropa, evropská integrace a to, jak Evropu utváříme. Jsem si jistý, že Franz Timmermans a Cecilia, Timmermans, a eh, Cecilia Wikström o tom budou hovoří. Dohromady proběhlo 49 iniciativ. To je nějakých 8% nebo 10% eh, evropské populace se připojilo k takovým iniciativám. To znamená, že ukazujeme, že máme spoustu lidí, kteří eh, se nestaví k Evropské unii zády, opravdu se chtějí účastnit evropského dění chtějí vědět, k čemu Evropa je. A myslím, že naše dnešní debata by eh, o tomto měla také být. Není špatné, že máme odlišná očekávání, pokud jde o Evropu a, a od toho vlastně je participační demokracie. Tak, abychom eh, naplňovali ta rozmanitá očekávání po celé Evropě ale jsem si eh, jistá, že je to také takové obecné dobro, které lidé čekají od Evropy. Ráda bych řekla, že eh, teď eh, se podíváme, teď předáme slovo Cecílii, ale máme tady také Karla Kazínyho, tak já udělám tu výjimku a pozdravím někoho konkrétního. Člověka, který léta formoval tento výbor, je to bývalý předseda tohoto výboru. Vítejte a jsem rád, že jste to sem, že jste sem dorazil. Tak Cecilie má šlo. Děkuji Danuto. Jsem eh, velice eh, ráda, že vás tady eh, všichni přátelé mohu přivítat, vážení přátelé, vážení kolegové, vážení řečníci, pane komisaři. Budeme se tady bavit o, o implementaci Evropské občanské iniciativy. Eh, slyšení jsme uspořádali eh, ve spolupráci výboru pro petice a pro ústavní záležitosti. Jak víte, eh, občanská iniciativa funguje od začátku roku 2012, kdy začaly platit i další postupy podle Lisabonské smlouvy. S tímto nařízením nebo tímto má Evropská unie eh, nástroj pro občany, aby se zapojili do rozhodovacího procesu v Evropě další nástroj. Výbor eh, petiční byl eh, zapojen do návrhu nařízení o občanské iniciativě jako připojený výbor a spolupracoval s výborem pro ústavní záležitosti. Myslím, že je to velice dobrý příklad spolupráce v rámci této instituce. V roce 2010 zpravodajové Pety Dana Wallis. Také bych ji ráda e, přivítala. Je skvělé, že tady je spolu s Gerardem Hefnerem e, spolupracovali s Alanem Almasurem a Zitou Gurmai Ty jsem tady nevěděla, ale pokud tady jste, tak buďte vítáni. A tento instrument byl nesmírně eh, nakloněný k občanům a efektivní. Eh, stávající navrhovatel eh, k, tedy výbor, za výbor PETY už se pustil do projektu zlepšování tohoto nástroje spolu s panem Šepflinem, s Rodem Avko, který je tady. Jsem velice ráda, že jste tady a přeji vám hodně úspěchu ve vaší spolupráci. Po téměř třech letech eh, se musíme ohlédnout a, a bedlivě přeskoumat to, jak to nařízení je implementováno. Máme tady 50 eh, iniciativ předložených komisi a díky tomu celá občanská iniciativa mm, prokázala potenciál. Nicméně původní nadšení eh, tak trochu hasne vzhledem k nesmírným praktickým překážkám. Kritici eh, poukazují na nedostatečnou inzerci a nedostatečné informování o evropských občanských iniciativách, nedostatek zdrojů a, a obtížné a, eh, a, eh, požadavky na a, účast na iniciativách, na takzvané prohlášení o podpoře. Všechny takovéto překážky k účasti jsou a, velice znepokojivé a proto musíme nalézt adekvátní a efektivní eh, způsoby ke zlepšení tohoto nástroje tak, abychom dali mocný hlas občanům. To je třeba eh, v této době v Evropě. Eh, petiční výbor má rozsáhlou zkušenost s nakládáním s občany na sjednání s občany. Vidíme to na každém eh, zasedání. Občany eh, zveme a jejich hlas eh, dolehne k těm, kdo rozhodují v této sněmovně. Což je impozantní a dojemné zároveň. Výbor se také zabývá podle revidovaného jednacího řádu v iniciativou, kterou nelze přeložit eh, komisi, protože eh, nebyly eh, splněny všechny konkrétní požadavky. Dnes nám také příslušní iniciátoři řeknou o tom, jaká iniciativa selhala, tzv. Endecosite. A já spolupracuji s Eh, tedy Evropským, eh, Evropskou komisí a s Evropským, Evropskou ombudsmankou a doufáme, že eh, se nám podaří vylepšit tento Evropský demokratický instrument a teď mám tu radost a potěšení, že mohu předat slovo panu Teodomancovi, místopředsedovi Evropské komise. A on je to náš komisař. Myslím, že poprvé máme svého komisaře a, a jsme velice e, e, rádi, že vás můžeme e, přivítat na tomto slyšení. Tak bych vám ráda připomněla, že komisař Atenovan se zúčastní 5. května odpoledne zasedání výboru pro záležitosti petiční a, a budete si s ním moci také vyměnit a, tehdy názory v rozsáhlém formátu. Dnes je jeho a, prostor poměrně eh, omezený. Dnes eh, tady eh, pan Timmermans především vyslechne zkušenosti organizátorů a zareaguje na ně. Uh, děkuji mnohokrát a děkuji také za to, že jste mi dala slovo jakožto vašemu komisaři a našemu, nás všech, ano, dámy a pánové, já jsem komisařem všech a rád bych jim byl. A co jsem skutečně ocenil, co oceňuji, je, že vidím tváře, které tady už byly před deseti lety, tedy v dobách, kdy jsme eh, vůbec poprvé začali hovořit o Evropské občanské iniciativě, Evropské umluvě a tehdy panovala velká neochota v řadě členských států eh, se tomu věnovat, ale přesto se nám to podařilo po náročné práci prosadit. Někteří z vás to dobře vědí a Vidíte, je to tady. Hovoříme o něčem, co se osvědčilo, sice nedostatečně souhlasím také s kritikou, ale osobně jako bývalý člen úmluvy cítím velkou odpovědnost za to, aby se systém zlepšil, aby se iniciativa dále zdokonalila, aby rozhodně nevymizela z našeho povědomí jakožto nástroj, pro vytváření větších synergií mezi občany a institucemi Evropy. A to říkám s plným vědomím faktu, že máme zásadní problém. Že panuje velký nesoulad mezi tím, co se v evropských institucích děje a jak to lidé v Evropě, společnost v Evropě vnímá. Řekl bych, že největší hozenou rukavicí pro nás, 500 milionů Evropanů, je nedůvěra. Nedůvěra v našich společnostech, v našich členských státech, mezi skupinami, mezi etnickými skupinami, mezi generacemi a tak dále a tak dále. Ale právě tato nedůvěra, pokud ji přenesete na evropskou úroveň, to je ještě výraznější mezi evropskými institucemi a občany. A právě proto samozřejmě Evropská občanská iniciativa nevyřeší všechny problémy ze dne na den. To si vůbec nemůžeme myslet, že jedna jediná iniciativa může vyřešit problém, který je tak hluboce zakořeněný a který se dotýká všech našich společností. Nicméně i přesto právě tato iniciativa patří ke stavebním kamenům, které vytvářejí větší důvěru mezi občany a institucemi. Komise o Evropské občanské iniciativě předloží zprávu do dubna. A já vám proto dnes budu naslouchat velmi pozorně a vzhledem k tomu, že mám velmi nabitý program pro dnešek, nebudu sám moci zůstat celou dobu, ale eh, moji kolegové si budou pilně poznamenávat a mohu vám slíbit, že vaše připomínky se do zprávy, kterou budu předkládat do dubna, objeví. A osobně bych vám chtěl slíbit, že budu hledat inovativní cesty, jak vyřešit právě to, co jste řekli, tedy to, že lidé začínají být trochu rozčarováni z iniciativy, ať už z politických nebo praktických důvodů. A jak jsem také řekl během slyšení na půdě tohoto parlamentu před tím, než jsem nastoupil do své funkce, eh, chci to vnímat politicky. V tom smyslu, že možná existují právní důvody, proč komise musí zaujmout ten a ten postoj, že třeba to je iniciativa, která nemůže být přijata, mohou k tomu být pádné právní důvody, ale ty by nás neměly odradit od využití této iniciativy jako platformy pro politický dialog, který by měl pokračovat. A ještě jednou musím zdůraznit, když se podívám na nařízení, samozřejmě, to budeme muset důkladně zvážit, budeme muset také zhodnotit, zda bude nutné se k němu vrátit, nějak přehodnocovat a podobně, ale jediné limity nám stanoví smlouva. Samozřejmě v rámci ní musíme budeme pracovat, ale chtěl bych, abyste se pokusili právě tomuto nástroji dialogu s evropskými občany dát výraznější stimul. A všichni musíme uvažovat o tom, jak rozšířit veřejné povědomí o této iniciativě, jak rozšířit veřejný zájem o tuto iniciativu, protože začíná být známá většímu a většímu počtu Evropanů začíná být viditelnější. Jsem tady, abych naslouchal. Eh, Jsem tady proto, abychom mohli společně zlepšit nástroje. Vše, co můžeme v rámci smlouvy udělat, uděláme tak, aby eh, se iniciativa zdokonalila. Prosím, pokračujte s námi v dialogu a zpráva komise, eh, která nás čeká v Dubnu, bude možná dalším krokem na této cestě. Děkuji vám, pane místo předsedo, a nyní se dostaneme k praktikům. Doufám, že mohu použít tohoto výrazu a dám slovo nejprve Pavlu Santejašu, který je mluvčím iniciativy právo na vodu Ehm, a je to možná první úspěšná iniciativa z této řady a požádám vás o vaše vyjádření. Bohužel jsem zapomněla to nejdůležitější na začátku říct. Máme velmi málo času, prosím vás tedy o maximální stručnost, aby každý mohl dostat slovo. Pane Santele, si máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání ehm, pro naši organizaci Right to Water, právo na vodu. Hovořím jakožto mluvčí první úspěšné občanské iniciativy. Víte, že se nám podařilo získat téměř 1,9 milionů pop, eh, podpisů, eh, z čehož podstatná část 1 640 tisíc byla platná a to v minimálně sedmi zemích do stanoveného termínu, tedy května 2014 to zdůrazňuji proto, že chci připomenout, že máme tedy určitý stupeň legitimity, můžeme tedy hovořit o problémech, řešeních a výzvách, které Evropská občanská iniciativa dnes potkává a se nimiž se setkávají občané a jak eh, pan Timmermans řekl, jde v zásadě o politickou otázku, kromě technických záležitostí, které si myslím se podaří to pro vůli vyřešit bez problému. Rád bych zmínil, že se věnujeme pohledu na vodu a e, čistou vodu kanalizaci jako lidské právo, jak je definuje lidská, jak je definuje OSN z roku 2010 s tím, že voda by měla být vyloučena z pravidel pro vnitřní trh a omezit e, liberalizaci v této oblasti a zavést takovou politiku, která e, zlepší přístup eh, k vodě, eh, čisté vodě po celém světě. Patří to tedy eh, k cílu milénia, respektive k trvale udržitelným cílům rozvoje. Samozřejmě, toto je zcela jistě otázka důvěry. A rok poté, co jsme dostali pozitivní odpověď od Evropské komise, jsem rád, že se tady můžeme setkat. Jsme se zapojili do procesu konzultací expertních jednání a stále nám chybí závazná legislativa, která by naše požadavky přenesla do skutečného světa vody. A myslím si, že je to nyní na komisi důležité, je, že se pohybujeme eh, v rámci, který nám vymezuje a povoluje smlouva, ale také jste řekl, že ten nástroj je nedokonalý. Ano, Eh, to je pravda. A musím říci, že pokud to takto Evropská unie chce stanovit, tak je to poprvé, co máme nadnárodní nástroj participativní demokracie. Je velmi málo, co s tím lze srovnat a samozřejmě doufám, že se podaří vyřešit všechny technické problémy, ale obecně si myslím, že harmonizovaný systém sbírání podpisů, systém sbírání online a vůbec eh, účinnější mediální systém by nám pomohl, ale zároveň vítáme práci, kterou jsme vedli spolu s Evropskou komisí eh, ve snaze systém zlepšit. Ale jak jsem řekl, hm, hlavním problémem pro nás v této oblasti je nedostatek závazných právních eh, norem, které by byly hmatatelné, které by přicházely od Evropské komise. Máme tedy dvě zprávy, pokud to tak můžeme formulovat. Jedna se týká nástroje, o kterém dnes diskutujeme, tedy v rámci Evropské občanské iniciativy, a pak máme ještě jednu zprávu ve výboru pro rozvoj a životní prostředí, která se věnuje obsahu evropských občanských iniciativ. Tomu se tedy pilně věnujeme a doufáme, že Evropský parlament bude, jako eh, i v minulosti byl naším spojencem, aby dokázal prosazovat požadavky téměř dvou milionů občanů. Samozřejmě, vnímám to také tak, že evropští občané mají zájem o evropskou politiku, ale pokud byste vytvářeli nástroj, který je pouze poradní, který můžeme snad ze stolu, pokud se nám nehodí, tak tím byste naopak rozšířili tu obrovskou propast, která existuje mezi politickými institucemi na všech úrovních, na straně jedné občany, na straně druhé. Evropská občanská iniciativa, tento nástroj, eh, zároveň ale dává velmi úzký mandát. Můžeme eh, požádat eh, pouze pouze 800 znaků, formu 800 znaků o takový požadavek. To je samozřejmě velice omezený prostor, který má Ehm, eh, rada eh, a podobně a proto by měly tyto instituce těch zmíněných 800 znaků být, jako by byly vytesány do zlata. A právě toto i nadále vytváří demokracii, participativní demokracii v Evropě. Evropská unie, a během následujících 20 vteřin skončím, se za posledních pár let zaměřovala na záležitosti jako lepší regulace a podobně. A my bychom rádi věřili, aby se Evropská unie zaměřovala především na lepší demokracii. A to není pasivum, to není další náklad, to je aktivum, to je pozitivum. A právě proto jsme přesvědčeni, že komise by měla brát také vážněji názory organizátorů evropských občanských iniciativ a aby celý systém nastavila tak, aby byl uživatelsky příznivější. A na závěr řeknu si tolik, je to nyní na komisi, členských státech a parlamentu, především na komisi, aby prohlásila vodu za lidské právo, aby ji vyloučila z jednotného trhu a z obchodních dohod a aby rozvojová politika EU podporovala Eh, obecný přístup eh, k vodě, čisté vodě, tak jak to stanoví OSN. Děkuji za pozvání a doufám, že jsem byl dost stručný. Děkuji, říká předsedkyně, děkuji pan Senteliesi. Není to možná útěcha, ale na plenárním zasedání dostáváme obvykle jednu až dvě minuty, čili si myslím, že pět minut je poměrně štědrá doba. A nyní dám slovo to je paní Brice Merc, která je ředitelkou iniciativy eh, Ecoside in Europe. A to je iniciativa, která selhala. Proč vaše iniciativa nemohla uspět? Děkuji vám. Já si myslím, že to bude v mých eh, diapozitivech. Doufám, že se podaří promítnout. Good. Okay, if they don't come, I will just start talking anyways. Uh...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 All right. Dear Commissioner, dear representatives of the European citizens, dear ladies and gentlemen. Vážený pane komisaři, vážení zástupci evropských občanů, vážení poslanci, dámy a pánové, já se velmi těším na dialog, o kterém hovoříme. Tento dialog je nezbytný. Naše iniciativa se zrodila v letě 2012 na základě rychlé výměny názorů v malé skupince lidí, která e, se zaměřovala na e, konec e, ekocidu. Ehm, a doufali jsme, že se nám snadno podaří získat požadovaný počet podpisů o dva a půl eh, roku později. Dva a půl roku. Nebylo to snadné. Naučili jsme se, že evropská demokracie ještě není tím, čím bychom ji rádi měli, ale přesto je tady velký potenciál a všichni, kdo jste se dnes sešli, máte ve svých rukou eh, právě toto umožnit. První a nejzásadnější věc, která nás zdrtila, byla, že řada občanů je vyloučena z účasti, tedy občané, kteří žijí například eh, v Portugalsku a Rakousku, nemohou hlasovat. Eh, to je eh, opravdu strašné. Datové požadavky jsou příliš přísné. Lidé nechtějí sdělit ve číslo průkazu nebo jejich své datum narození a podobně, jakožto chráněné údaje. A statistika na našich webových stránkách ukazuje, že pouze 44% lidí eh, z těch, kteří kliknou na podpis, jsou de facto registrováni jakožto podepsaní, protože zbytek se nějak ztratí. Eh, my jsme se velice těšili, když vyhlásila tuto iniciativu, ale pak jsme zjistili, že některé země, jako Francie nebo Španělsko, celý proces spíše komplikovaly, než aby je zjednodušili. Jak tedy zajistí vidíme to nadšení, aby pokračoval. Když nemáme peníze, když nemáme zdroje a když komise nám píše, že se všechno zjednodušilo a ve skutečnosti se to všechno zkomplikovalo. A Samozřejmě tento systém neodpovídá svým úkolům, musí být uživatelsky přívětivý lidem, eh, s postižením musí být přístupný Ehm, musí také umožnit těm lidem, kteří mají nějaké obtíže, aby mohli podepisovat, kteří nemají eh, digitální podpis a podobně. A dokonce systém certifikace systému eh, ověřování a sbírání podpisu online v této souvislosti je téměř nemožné, pokud nemáte právní znalosti, eh, abyste se na tom podíleli. Je potřeba mít jeden papírový formulář, který může každý uživatel podepsat. Je eh, absurdní, pokud eh, musíte vzít 28 různých formulářů a přesto chceme podporovat jednu evropskou identitu. Proč tedy nemůže každý Evropan podepsat jeden formulář a problém problematika časového nastavení. To už je spíše praktický problém. Zdá se, že není vůbec žádný pro, časový e, prostor mezi registrací a e, těmi podpisy. Prostě nelze to ani mediálně propagovat. Není na to vůbec žádný čas. My bychom proto rádi, aby tam byla po registraci e, do lhůta šesti měsíců a pak si mohou organizace zvolit, kdy iniciativu rozběhnou. A to, co nás dále znepokojuje, Eh, pokud byste popošli ještě o slide dál. Ano, tady vidíte, co nám chybí. Eh, ke konci vidíte, že nakonec se počet podpisů začal rozšiřovat. Kdybychom tedy byli měli trošku víc času na začátku, tak to ještě dopadne lépe. A důležité je, že organizátoři jsou osobně odpovědi, musí odpovědní za jakékoliv škody, potřebujeme mít také právní ochranu jednotlivců Eh, pokud někdo naruší zneužití data, tak mě pak poženou před soud v 28 zemích EU, ale i přes ty eh, problémy byla občanská iniciativa Evropa úspěšná. My jsme zvýšili povědomí o kocidy, které zatím nebyly moc známy eh, a zároveň budeme moci přes posunout eh, povědomí lidí k tomu, co je důležité a dnes se budeme moci této záležitosti věnovat více do hloubky, tedy jak může být Evropská občanská iniciativa eh, vhodná pro eh, prosazování těchto eh, důležitých eh, záležitostí pro občany. Eh, budoucnost je v Evropě. Evropa občanů a pro občany, nikoli pro korporace. Řada občanů EU je však rozčarována, potýká se s nezaměstnaností trápí eh, eh, velkými ekonomickými problémy, problém životního prostředí, zatímco se miliony posílají do bank. Eh, lidé neuplatňují demokratické právo volit, dokonce naopak spíše podporu extremistická hnutí a právě proto je o to důležitější podporovat Evropské občanské iniciativy a umožnit jim účinnou práci. Jako společnost musíme vítat dialog a debatovat o tématech, které, která jsou důležitá pro nás, pro občany a v tomto světle trend k zamítnutí potenciálně kontroverzních iniciativ z právních důvodů je ještě více znepokojující. Na jedné straně by měla být každá iniciativa posouzena právníkem, na druhé straně by však neměly být hledány právní důvody, proč by nebylo možné začít sbírat podpisy. Samozřejmě je potřeba zvážit, kolik a jak se investuje do sběru podpisů. Evropa je eh, na křižovatce tváří v tvář krizi neod, eh, neznemožňujte těm, kteří stále chtějí v Evropě hrát svoji úlohu, určovat její budoucnost od možností. Ehm, je to záležitost pro běžné občany. Úspěšné občanské iniciativy vyvolají rozprav v Evropském parlamentu a spojují občany po různých zemích a hledají cestu k míru a prosperitě v Evropě, skutečné jednotě. Je to tedy ve vašich rukou protože my dokážeme vytvořit takovou iniciativu, která funguje. Děkuji a chtěla bych také poprosit pana Ernst Johanssona, aby se držel vyměřeného času. Musíme si dávat na ten čas pozor. Pan Johansson je právníkem, který, zapr, který zastupuje Minority Safe Pack, iniciativu Minority Safe Pack. Prosím, vemte si mikrofon. Slyšíte mě? V červenci 2013 eh, eh, účastníci eh, Minority Safe Pack získali milion podpisů pro rozmanitost Evropy a také iniciativu na, na iniciativu zástupců menšin eh, eh, předložili návrh Evropské komisi. Tento návrh byl odmítnut s tím, že iniciativa je v mimo eh, rámce pravomoc, mimo rámec pravomocí komise předkládat konkrétní mm, legislativní návrh. To odmítnutí bylo téměř dvě stránky drobné. V v listopadu 2013 jsme eh, podali eh, žalobu eh, mm, pro neplatnost tohoto rozhodnutí v Lucemburku u soudního dvoru. V květnu 2014 byly přizvány další strany Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Slovensko a Maďarsko už podali své amikus Eh, během eh, roku a třetí eh, stát si vyhradil možnost účastnit se ústního zasedání v listopadu 2013 tomu bylo přidáno úřední číslo tomuto. A touto iniciativou komise žádáme mm, o zlepšení ochrany národních a jazykových menšin Eh, stejně tak eh, jako posílit eh, jazykovou rozmanitost. Chceme celou řadu opatření k ochraně národnostních a jazykových menšin, stejně tak jako posílení v jazykové a kulturní rozmanitosti v Unii. Jsou to opatření v oblasti posilování regionálních jazyků, regionální politiky, účasti, rovnosti audiovizuálních mediálních služeb dalších mediálních obsahů, stejně jako eh, regionální a eh, státní podpora. Komise odmítla registraci eh, ani smlouva o EU, ani o fungování EU jí údajně nedává možnost podporovat práva menšin, což je každopádně v podivuhodné. hodné to nařízení akorát eh, předpokládá, že buď eh, mohou být přijaty všechny návrhy nebo eh, žádný návrh. Hmm, tato iniciativa je očividně mimo mm, pravomoc komise přicházet s legislativními návrhy. My jsme přišli se dvěma žalobními důvody. Za prvé porušení jednoznačných formálních eh, na mm, náležitostí. Eh, řečník cituje eh, konkrétní čísla předpisů, které mají být porušeny. Mm, žalobci požadují, aby komise při ani jednom z těch dvou návrhů nepožadovala nebo neuváděla proč eh, toto eh, leží mimo rámec to článku 262 eh, je ale její povinností. Dále komise neudává, proč nařízení 212.11 nemůže podle ní nemůže registrovat část iniciativy. Tyto eh, iniciativy jsou pro normální občany, ne pro právníky. Normální občan, eh, když je jeho iniciativa odmítnuta, musí vědět, proč je odmítnuta a eh, nejenom dostávat takové ale jako odůvodnění, které, jakože to je mimo naše kompetence. Dále je třeba požádat komisi. Mm, je zřejmé, že Eh, je třeba předložit návrh eh, právního aktu. Ale také dodáváme, že pokud jedno to téma bude mimo eh, rámec komise, tak komise omezí iniciativu na témata, která podle jeho názoru nejsou v mimo rámec její pravomostí. To znamená, že pokud nějaký návrh je považován za nepřípustný, tak Eh, to nemůže ovlivňovat zbytek eh, návrhu. Eh, komise a také toto nevyjasnila. Na základě musím toho, že mám omezenou řečskou dobu, už tak musím vykončit své vystoupení. Já mnohokrát děkuji, pane komisaři. Máte slovo. Tak já bych možná eh, začal eh, u té poslední věci. To, co eh, říkal pan Johansson teď, je takové pledoje. Přesně to, co přečte u mm, soudního dvora. Na to já samozřejmě po pravý stránce nemůžu reagovat, to asi pan Johansson pochopí. Ta věc leží teď před soudním dvorem a tam si budeme muset vyměnit názory, to já tady bohužel nemohu udělat. To doufám pochopíte. Ale Já jsem dobře poslouchal. I v komisi eh, si to probereme interně znovu. Obecně ale do budoucna eh, by usnadnilo situaci, když eh, se přijímá iniciativa, tak by se mělo nejdřív přeskoumat, jestli ta iniciativa se koná v rámci eh, smlouvy tak abychom měli také kompetence na evropské úrovni na to. A já mám tak trochu dojem, že někdy, kdy něco, co nevyšlo doma, i když je to v kompetenci členského státu, eh, se zkusí eh, přes Evropu. Já musím říci, že tady musíme dávat pozor. Komise nemůže zasahovat tam, kde členské eh, státy mají pravomoci. A my ne. Tak musíme opravdu dávat eh, pozor. A musíme si to vyjasnit tak, aby tady nedošlo k žádnému eh, nerozumění. Ale já jsem bedlivě naslouchal a myslím, že vidím, že jsou tady body, které můžeme navázat. A určitě ve své zprávě v Dubnu tam můžeme některé věci říci. Přesně to tež bych řekl i paní Merc. Protože řada těch věcí, které jste eh, říkali a říkala, mi dávají smysl. A naším úmyslem nikdy nebylo, znesnadnit občanům účast. Jediná věc nakonec je, že všechno, co děláme, musí být eh, vycházet eh, ze zákona. Komise více než jakákoliv jiná instituce bude eh, posuzována podle toho, jestli se drží v mezích zákona. Ehm, to je správně, protože jinak bychom byli napadeni před soudem a nesli bychom následky. Takže i když chápu, že bychom měli být eh, flexibilnější, tak eh, je tady určitý limit té flexibility, kterou mohu nabídnout. Nicméně bedlivě eh, naslouchám tomu, co tady říkáte a naše zpráva v Dubnu rozhodně bude reagovat na to, co jste říkali. Musíme říci, že pravděpodobně nebudeme schopni reagovat na všechny vaše obavy, ale, nebo výjít jim vstříc, ale rozhodně, eh, když budeme chtít zlepšovat eh, situaci, tak k tomu budeme přihlížet. K té vodě. Myslím, že to byla velice úspěšná iniciativa. Podle mého názoru až dosud to skutečně je takový modelový pří, příklad toho, jak pozitivně eh, to dopadlo a komise reagovala poměrně konkrétně, přišla s eh, určitými návrhy, jak eh, zlepšit situaci v rámci stávající legislativy a bylo tam opravdu pár konkrétních výsledků a zase u tohoto případu jako u jiných všechno E, závisí na tom, jak je tomu s pravomocemi té či oné oblasti, e, které jsou na úrovni národní a které na komunitární. A Evropská komise může jednat jenom v tom druhém případu. A prostě některé otázky e, přístupu k vodě ne jsou zahrnuty do evropské legislativy, zůstávají to témata, která upravují vnitrostátní předpisy, takže to je potom všechno trochu těžší, ale my jsme se snažili eh, s řadou věcí, které tato iniciativa eh, přinášela vypořádat, eh, převzat je a změnili jsme některé prvky v naší politice v oblasti vody. Dovolte jednu obecnější poznámku k právnímu k řádu a k vládě práva obecně. Musíme být velice obezřetní, abychom zůstali eh, v tom právním rámci, který nám byl vymezen. Zároveň také nám tento rámec umožňuje eh, zabývat se tím, jak jsou právní normy eh, aplikovány v členských státech na základně. Eh, tedy pravomocí eh, vymezených eh, v těch či onech oblastech členským státům. Takže já bych tady nesouhlasil například v ohledně menšin, že mm, odmítáme dělat cokoliv, co se menšin týká. Velice konkrétně, například v těch posledních několika týdnech, mohu uvést příklad <clears throat> například toho, že zpracovávám E, téma antisemitismu a islamofobie, e, což jsou dvě e, tendence, které rostou v některých členských státech a já se zabývám tím, jak mohou evropské instituce k tomuto, a konkrétně Evropská komise k tomu boji proti těmto jevům přispět a budeme tak činit i nadále. And human... ohledně E, vlády práva a lidských práv chystáme na konec října první velké setkání. Tématem bude právě boj proti e, antisemitismu a islamofobii a potřeba tolerance uvnitř Evropské unie. A to je zase další způsob, jakým ukazujeme, že menšiny a menšin, eh, práva menšin jsou eh, opravdu eh, v tom hlavním proudu činnosti Evropské komise a unie jako takové. Děkuji vám, pane komisaři, a teď eh, bychom se chtěli, eh, teď eh, bych se chtěla přesunout k dalším evropským institucím. Máme tady pana Jana Hardena, generálního tajemníka kanceláře Evropského ombudsmana, takže bylo by užitečné vyslechnout i vaše názory. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych chtěla počátkem poděkovat oběma oběma výborům za to, že jsme i my byli pozváni na toto velice důležité veřejné slyšení. Eh, když jsem se podíval na dnešní eh, program, tak můj první dojem byl, aha, dobře, tak my se budeme zabývat těmi právními, technickými a organizačními aspekty, ale kde jsou aspekty politické? Eh, skutečný význam Evropské občanské iniciativy je přece politický. A pak jsem se podíval trochu podrobněji a viděl jsem, že tady je vlastně několik řečníků z Evropského parlamentu, že se setkáváme na půdě právě parlamentu, který je volen přímo občany. Takže jsem vlastně e, začal přemýšlet nad konkrétními e, projevy demokracie. ECI e je v sekci smlouvy, která se zabývá demokratickými principy a jde to tedy cestou reprezentativní demokracie. Občané jsou v tomto samém parlamentu e, e, takto zastoupení. ECI je občas e, popisován jako nástroj participativní demokracie a nepochybně jsou tady, je tady řada očekávání ze strany občanů, ale nesmíme vidět příliš velký rozdíl mezi participativní a reprezentativní demokracií. Ony by se měly navzájem v praxi posilovat. E, jinými slovy, konkrétněji, úspěch ECI závisí nejenom na Evropské komisi, on také závisí na Evropském parlamentu a k tomuto bodu se ještě v závěru své prezentace chci vrátit. Tady bych se chtěl jenom zmínit o tom, že základní právo občana e, vysílat petice k Evropskému parlamentu je také důležitým nástrojem, kromě ECI, e, té participace občanů. A pokud je tomu tak, že ECI ještě teprve teprve musí realizovat svůj plný e, potenciál, tak to tak platí i s petičním právem. Kde v tomto e, stojí ombudsman? Tak je tady určitá strategie přijatá v loňském roce a e, ombudsman má sloužit demokracii v součinnosti s evropskými institucemi s cílem vytvořit transparentnější, efektivnější a etičtější administrativu. Ombudsman E, tedy zdůrazňuje e, to právo e, a nutnost, aby ECI v tomto konkrétním případě byl nástrojem co nejbližší uživatelům, co nejpřátelštější k uživatelům. Paní kolegyně zmínila tu iniciativu z Eh, ten, to, to, tu zprávu z vlastní iniciativy. Moje kolegyně, která to vedla, sedí vedle mě po levici. Jde o to, aby to bylo co nejefektivnější a aby to bylo vnímáno jako důležitý příspěvek pro práci legislativce. Začali jsme tak, že jsme Eh, požádali organizace, které se pokoušely organizovat ECI o zpětnou vazbu. Tu jsme pak zanalizovali a žádali jsme komisi, aby poskytla odpovědi na některé klíčové body, aby prostě v případě, eh, že nějaké ECI odmítne jako nepřípustné, uvedla eh, důsledně důvody tak, aby to bylo možno proskoumat, případně spochybnit. Vzhledem k iniciativám, eh, které eh, získaly podpisy, tak eh, tam jsme žádali, aby komise jasně vysvětlila svůj názor, včetně politických důvodů ke svým E, ke svému dalšímu postupu, protože jedině tak se povede konstruktivní rozprava a posílí veřejná demokracie na unijní úrovni. Zároveň jsme také poskytli komisi možnost, aby vysvětlila některé právní a technické e, odpovědi. Komise reagovala velice souhrně, to bylo velmi užitečné a je to na webových stránkách k dispozici. My také zveřejníme stanovisko ombudsmana k ECI počátkem příštího měsíce, ale když dovolíte, tak ty hlavní závěry o ty se s vámi mohu podělit už dnes. Co se týče procedurálních aspektů, tak komise skutečně dělá maximum proto, aby, byla, eh, aby bylo nařízení o ECI eh, implementováno co nejpřátelštějším způsobem, ale může fungovat pouze v rámci svého vlastního Eh, svých vlastních eh, pravomocí. A eh, je tady bohužel, jak už tady bylo řečeno, několik administrativních a dalších překážek občanům, kteří chtějí realizovat ECI. Je prostě nepřípustné, aby někteří občané, kteří prostě využívají možnosti volného pohybu, nemohou podepsat iniciativu, občanskou iniciativu v některých členských členských eh, státech. Eh, nedávno vyšla studie eh, Evropského parlamentu, která dospěla ke stejným závěrům a podle které ECI je prostě obtížně použitelné, komplikované. Tato studie také ještě poukazuje na celou řadu požadavků ze strany některých států na poskytování e, osobních údajů, e, což znemožňuje účast řadě občanů e, minimálně devíti zemích. Takže komise by měla v tomto směru E, opravdu apelovat na členské státy, aby iniciativu podpořili. Vzhledem k obrovskému úsilí, o které tady jde, by opravdu bylo velmi nešťastné, kdyby poté, co se organizátoři e, dostanou k tomu e, počtu milionů podpisů, tak se dozvědí, že měli určité věci jinak formulovat, konkrétně ten text iniciativy E, takže komise samozřejmě nesmí být vnímána jako orgán, který se snaží manipulovat e, s ECI. Zároveň ale musí být e, orgánem, který musí eh, zajistit, eh, aby eh, ty, příslušní, ty příslušné orgány zabývající se iniciativou dostaly maximální množství informace. Co se týče úspěšných případů, tak legislativní návrhy nesmějí být jediným kritériem. Ten celý proces jak už tady bylo řečeno, má zásadní význam, protože organizátorům poskytuje platformu, v rámci které mohou eh, realizovat občanské rozpravy. Eh, cílem takovýchto rozprav je, aby byly vysloveny různé názory, aby mohly být obhajovány a spochybňovány eh, a to všechno transparentním způsobem. Veřejné slyšení organizované Evropským parlamentem má v tomto směru mimořádný význam, protože je to jedinečná příležitost možnost pro organizátory, aby se sešli s komisí a aby e, e, prostě předložili svou věc minimálně dvěma e, součástem celého systému, podporovatelům a možná oponentům. Toto je, myslím, demokracie ve své esenci a musíme dosáhnout, aby měla ještě vyšší standard. Kromě toho, a tím chci uzavřít svůj vstup, v té konstitucionální architektuře, architektuře Evropské unie má Evropský parlament primární úlohu e, vykonávat politickou kontrolu nad rozhodnutími Evropské komise, zdali ano či ne jednat v případě konkrétních ECI. Předsedající, děkuji. E, čekáme e, samozřejmě i od vás ty závěrečné výsledky. Eh, je tady také ECOSOC, který vytvořil Eh, ad hoc skupinu eh, k této záležitosti a paní Anne-Marie Zigmund má teď slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Vzhledem k ukročilému času neřeknu spoustu toho, co jsem plánovala. Všech my těmi otázkami, o kterých se zde hovořilo, už jsme se zabývali. Chtěl jsem jenom poukázat na to, že výbor svůj roli, co by zprostředkovatele, bere velice vážně a, a účastnit se aktivně. V roce 2010 už jsme eh, předložili dvě stanoviska a, a, a eh, my vnímáme svoji roli jakože v první fázi, to znamená podání a běh iniciativy, se vnímáme jako zpřes, eh, zprostředkovatele, průvodce iniciativy. Nabízíme možnosti podal, dělat interaktivní výměnu u nás Samozřejmě u nás je velice podstatné, že eh, můžeme eh, pomoci, ale eh, nemůžeme být součástí iniciativy. My jsme jenom neutrální průvodce iniciativy. Ve druhé fázi, když ta iniciativa je buď úspěšná nebo už je blízko k tomu, můžeme pomoci tím, že pořádáme slyšení a také tím, jak říkal pan komisař, vytváříme platformu a vyměňujeme názory. Vždycky jsme poukázali, poukazovali na to, že tato iniciativa je inovativní. Eh, zavádí mezinárodní účast eh, na eh, demokratickém procesu a stanovuje agendu. Proto by její překážky by měly být minimální. O tom už se tady už statně hovořilo. Na začátku v roce 2011 už jsme měli Eh, v mm, debatu o nových eh, tématech. Měli jsme 60 tisíc eh, nových příkladů přeložení do všech jazyků. Je to nejdů, nejúspěšnější brožurka, kterou jsme zatím měli. Už čtyři roky, každý rok míváme Den Evropské občanské iniciativy. Letos to bude 13. dubna. Termín jste stanovili tak, abychom měli možnost veřejně tady se všemi vámi projednat sdělení komise. Jak už říkala paní předsedkyně, eh, vytvořili jsme eh, skupinu ad hoc, eh, kterou já vedu, která se zabývá tím, jak prosadit schválené návrhy. Jsme taková institucionální linka pomoci. Zabýváme se různými možnosti prosazení. Vypracovali jsme kritéria, a iniciátoři občanských iniciativ, když toho naplňují, mohou eh, představovat eh, své iniciativy, mohou se o tom bavit eh, se členy hospodářského sociálního výboru. Máme tady Eh, dohodu o spolupráci eh, s ECAS, který už vytvořil databázi, eh, ve které jsou dokumentační materiály, to je velice obsažné a je to k iniciátorům k dispozici. A potom tady také máme překladatelskou službu, to znamená, že Evropský hospodářský a sociální výbor nabízí každému iniciátorovi občanské iniciativy hmm. překlad těch 800 eh, znaků do všech úředních jazyků. To je, myslím, také eh, velice eh, užitečná věc, která pomůže iniciátorům. Všechny tyhle věci řešíme ve zvláštním oddělení v našem výboru. Jmenuje se to Organizování občanské společnosti. A máme tady také vedoucího toho oddělení dnes. A ještě stručně poukážu na jeden aspekt a, a to bylo pro mě velice důležité. Také když nějaká iniciativa nebyla úspěšná, nedosáhla svého úspěchu, tak je podstatným instrumentem v naší Evropě. Splnila úlohu komunikačního prostředku. Každý iniciátor, který zahájil iniciativu, pomohl vytvářet evropský veřejný prostor, jak pan Merc říkal, a jak říkal pan Merc, vytvořit evropskou identitu. Když to řeknu, když eh, Fin eh, zjistí, jak nějaký, eh, že nějaký Španěl má stejný problém, že to chce stejně jako nějaký Rakušan nebo Řek, tak se hned cítí i jako Evropan. A tenhle aspekt iniciativy bychom neměli pod sceňovat. Také to pomůže odbourat určitou frustraci těch, kteří dosáhli svého cíle. A, a ta ad hoc skupina tedy e, projednává tyto jednotlivé věci a můžeme zjistit, co můžeme ještě udělat pro to, abychom ten komunikativní aspekt tohoto instrumentu dále podporovali. Děkuji. With Madame Zygmunt we, we are closing. Takže teď e, ukončíme tímto tu první E, sekci a teď e, k tomu prvnímu panelu se vracíme. E, z toho, co tady zaznělo, je zcela jasné, že nedostatky toho právního charakteru jsou věcmi, které můžeme řešit v rámci toho, co máme stanoveno jako právní rámec. Máme tady tři experty. Každý expert dostane 10 minut. A první je pan Jean-Luc Soron, eh, který je eh, profesorem mezinárodního práva eh, na Pařížské univerzitě. Pane profesore, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, a děkuji za pozvání. Myslím si, že toto je velice zajímavá iniciativa. Když Evropská občanská iniciativa Eh, vznikla, tak jsem napsal článek s názvem Evropská občanská iniciativa. Eh, falešný dobrý nápad a otazník. Eh, proč jsem to takto nazval? Protože tady vnímám určitý konflikt mezi iniciativy, iniciativou občanskou a komise Eh, kterou jsem vnímal jako určitý střed a eh, vnímal jsem, že tam také budou hrát roli národní státy. Já samozřejmě chápu ten cíl eh, dát celému procesu dynamičtější charakter, ale nemohu stejně pozitivně eh, ty věci vnímat, stejně pozitivně jako vy, protože pokud se podíváme na celek těch iniciativ, tak to vlastně ve skutečnosti jsou pouze dvě, eh, které prošly úspěšně tím filtrem. A ty ostatní, pokud se na to podíváme, tak jsou odmítnuty na základě toho, že e, tady prostě bylo nepochopeno, co je v pravomoci komise. Ono to není vždy jednoduché, jak to je s rozsahem pravomocí těch a o něch. A myslím si, že skutečným problémem Evropské občanské iniciativy je rovněž e, její e, povaha, její charakter a její umístění e, v určitém historickém kontextu. V Evropě máme e, prostě určitou určité postavení Evropského parlamentu, které je spochybněno po každé, při každých volbách. Je to slabší účast, teď méně než 40 E, pak je tady snaha o zavedení té participativní demokracie a e, neřeknu nic nezdvořilého, když řeknu, že e, přáními E, občanů, přání občanů jsou vždy vnímána e, s určitými obavami, nejenom národními parlamenty, ale také evropskými, iniciat, e, evropskými institucemi. A tato evropská občanská iniciativa se dnes vlastně, dnes vlastně zapadá do určitého legislativního rámce, který začíná být trochu slabší. Pokud Junckerův program projde, tak vy, poslanci a poslankyně, budete mít sotva 20 legislativních návrhů ročně a někteří Někteří dokonce chtějí, aby se tady rozšířil počet týdnů ve volebních obvodech, aby evropští parla, eh, poslanci měli alespoň něco na práci. Takže tady vzniká určitá eh, tenze, určité napětí mezi exekutivou a legislativou. A legislativa by mohla být přitom krmena Evropskou občanskou iniciativou. Eh, takže samozřejmě vnímám, že skutečným problémem Evropské unie je e, vlastně schopnost rozhodovat, která by měla být rychlá a zároveň zohledňovat e, národní svrchovanost. Tak e, pokud bych měl navrhnout jakousi reformu Evropské občanské iniciativy, která by měla spatřit světlo světa v letošním roce, tak bych možná šel cestou neformálních norem, protože ty právní normy, ty už byly velmi obsažně zmíněny eh, těmi, kteří eh, už o iniciativách eh, zatím hovořili. Takže z toho druhého pohledu dovolte dvě připomínky. Myslím si, že je nejprve nutnost zvýšit legitimitu Evropské občanské iniciativy aniž by tady se vlastně podporoval ten konflikt mezi komunitární eh, legislativci a národními legislativci. Jak toho dosáhnout? Všichni eh, viděli, že Evropská komise se snaží eh, tak konvergentním přístupem e, přistupovat ke svému legislativnímu e, programu. E, uvědomila Evropskou radu, informuje Evropský parlament, prostě tímto způsobem postupuje. A já se táži, zdali v rámci meziinstitucionální dohody by tyto tři instituce, komise, Evropský parlament a Evropská rada, nemohly přitom Eh, při té analýze eh, buď se zaměřit rovněž na eh, ty občanské iniciativy evropské, které uspěly, a na ty druhé. Myslím si, že například Evropská občanská iniciativa Stop TTIP, konkrétně problém s ISDS, která byla odmítnuta, představuje politický problém. A je pravda, že Evropská komise zahájila autonomní e, konzultaci, která jde obdobným směrem jako iniciativa, která však byla odmítnuta. A pak je tady e, otázka legitimity širšího rázu. Já si myslím, že to by mohlo být všechno obsaženo v nějaké meziinstitucionální dohodě či v bodu úvodního ostanovení eh, nařízení. Eh, mohlo by tady existovat takové eh, kmotrovství či Eh, jaká, jakýsi dohled na tou Evropskou občanskou iniciativou ze, eh, z řad eh, ad, akademické obce či odborářské obce podle tématu. Já si myslím, že tady je třeba si tyto věci uvědomovat. A aniž bychom, dejme tomu, vytvořili takové přirozenější, přátelštější prostředí na internetu, tak eh, to je jistě dobré, ale bude tady potřeba eh, také, aby tady existovaly politické analýzy a aby tady byly sebrány ty podpisy. Eh, nacházíme se v evropském prostředí, které je poznamenáno velkou viditelností a velkou, velkým tlakem na rychlost. Tři E, evropští vůdci, o kterých se teď hodně hovoří, Matteo Renzi, Alexis Tsipras, Manuel Valls, Toto jsou tři e, významní evropští politici, e, kteří, na který je činěn tlak, aby jednali rychle. A proto si myslím, že ta myšlenka prodloužit ještě ty možnosti, aby se sebrali podpisy, bude vlastně proti proti eh, politickému eh, vyznění iniciativy. Tady bych eh, řekl, že by bylo dobré věci změnit a přestoupit od iniciativy k iniciativě směřující k činu. A bylo by asi mnohem zajímavější a možná i mnohem obtížnější pro komisi eh, odmítnout to, eh, pokud by eh, Evropská občanská iniciativa, podobně jako Bílá kniha, byla doplněna návrhem konkrétního aktu. A myslím si, že to je zcela, zcela v možnostech našich organizovaných evropských občanů. Rychlé přijímání rozhodnutí tím, že by tady byl předložen určitý akt a větší viditelnost a možná jednou ročně, a nebylo by to nic přehnaného, eh, by se Evropská rada mohla eh, na pořadu jednání také dohodnout na bodu o Evropské občanské iniciativě. To znamená, jednou za život ročně by se evropští lídři eh, seznámili s eh, těmi obavami, s těmi otázkami, které eh, řeší jejich spoluobčané. Není to až tak strašná věc, jeden bod na pořadu jednání jednou ročně a zároveň to znamená mnohem větší váhu této iniciativy. A teď teď se e, vymaním z toho právního rámce a chci říct, že e, problém Evropské občanské iniciativy, a je to na vás, poslanci, e, abyste s tím něco udělali, je také v takové té nejistotě kolem jejího charakteru. Je to něco, co odpovídá participativní demokracii, je to vlastně výzkum veřejného mínění, aby se zjistilo, zda ty či ony něco zajímá, a nebo je to pouze taková možnost, jak vypustit trochu páry, jak umožnit evropským občanům, aby vyjádřili určité obavy, aby měli pocit, že hrají větší roli eh, tím, že někam přidají svůj podpis. Já musím říct, že je to flagrantní zjistit, že čím více prostředků se eh, evropským občanům dává, tím méně je využívají a tím méně lidí chodí k volbám do Evropského parlamentu. To je zásadní problém. Děkuji. A nyní bych rád dala slovo doktoru Tomasu Monolárovi, eh, který centrem na eh, Univerzitě Matyáše Korvina v Budapešti. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Dámy a pánové, eh, vážení účastníci slyšení, vážení přátelé, Nejprve chci poděkovat organizátorům za pozvání na tuto akci. Jsem zde velmi rád. A zajímavé je, že před 13 lety jsem byl v Evropském parlamentu na stáži. Je tedy zajímavé se sem opět v jiném postavení vrátit. Cílem moje vystoupení, mého vystoupení je Evropská občanská iniciativa hodnocení kontroverzní eh, právní kontroverzního právního i politického nástroje cesta vpřed. Nejprve se zaměřím na hlavní příčinu kontroverznosti této myšlenky. ECI, Evropská občanská iniciativa, eh, má velký význam v systému smluv. Zapojení občanů do rozhodování v EU jakožto ústavní zásada se ukazuje jako jeden z cílů a hodnot Evropské unie. Můžete najít odpovídající články 1, 2, 3 smlouvy o EU. K těm hlavním zásadám patří demokratické zásady, a související ustanovení v článcích 8 odstavec 3 a samotný právní základ ECI eh, e najdeme také v tomto kontextu. To znamená, že občanská iniciativa má výrazné postavení v ústavním kontextu, ale i přes tento význam se evropské i občanské iniciativě moc nedaří. Nebyla během posledních tří let uplatňování, tedy od 1. čtvrtí 2012, dostatečně využívána několik čísel. Pokud jsem správně počítal, bylo navrženo 51 takových iniciativ, z toho 31 bylo registrováno. To znamená, že 20 takových iniciativ, tedy 40 ze všech návrhů, bylo zamítnuto a z těch 31 registrovaných pouze dvě iniciativy měly úspěch. A k těmto iniciativám zatím byla přijata pouze dvě sdělení komise, ale žádná z nich neobsahuje legislativní návrhy. Absence legislativních návrhů, to je něco, na co poukazovali eh, sami předkladatelé iniciativ. Rád bych zmínil ústavní dopady ECI. Za prvé jde o nástroj participativní demokracie, jak někteří říkají, je to doplnění existujících struktur příležitostí pro účast občanů v rozhodování. V praxi se však setkáváme s řadou problémů. Byrokratická zátěž, nejistota, řada formalit, které je nutné splnit. O tom tady hovořili moji předřečníci. A právě tento konkrétní problém je v mírném kontrastu s nařízením o Evropské občanské iniciativy, která volá po jednoduchých a uživatelsky přátelských postupech původně eh, přístup komise, eh, který eh, nebyl dostatečně nadšený pro tuto iniciativu, trošku celý trend brzdil. Pokud bude současný trend pokračovat, ty vznešené cíle participativní demokracie se nám jen těžko podaří splnit a smyslem je přivést občany blíže k EU, e, zapojit je do rozhodovacího procesu a to by mohlo být e, ovlivněno negativně další implikací je skutečnost, že Evropská občanská iniciativa může mít zásadní dopady na komunitární metodu po Lisabonu, tedy samotný rozhodovací proces. Můžete prosím promítnout další diapozitiv? Samotný smysl této iniciativy je předkládat legislativní návrhy, tedy produkovat nové právní předpisy. Jde tedy e, o v zásadě právní návrh. To také zdůrazňuje smlouva o EU. Evropská komise by měla předkládat návrhy na k právním aktům Unie, které jsou nezbytné pro provádění smluv. Nicméně, Někteří tvrdí, že jde pouze o nástroj pro eh, vytváření programu, aby občané tam mohli projevit své obavy, že jde spíše o měkký politický nástroj. Já bych však dal přednost prvnímu výkladu, že jde o skutečně tvrdý v úvozovkách právní nástroj, který bohužel ale zatím není dostatečně účinný. Eh, sdělení komise z doby před Lisamonem zdůrazňovali eh, komunitární metodu eh, v tom smyslu, že si žádá reformu, aby se posílila její demokratická legitimita a zdůraznili také potřebu nástroje, tak aby byli v rozhodování zapojeni občané a to celkově zvýší demokratickou legitimitu. Pokud tuto dichotomii vstupní a výstupní legitimity vezmeme vážně, Evropská unie byla úspěšná v legitimitě výstupu, pracuje efektivně. Ale e, ten vstup e, e, může být ještě zlepšen. Tam jsou rezervy a to lze zlepšit právě úspěchem Evropské občanské iniciativy. Klademe si také otázku, zda toto zdůvodnění je samotným důvodem, proč komise trošku závidí eh, této iniciativě, protože může narušit její monopol na vlastní podnět, na vlastní iniciativu. Proto možná komise není příliš ochotná takové iniciativy podpořit. Podívejme se na cestu vpřed. Podle mého názoru Evropská občanská iniciativa by se měla stát účinně fungujícím nástrojem, eh, který bude doplňovat eh, možnost eh, rozhodování v trias politika. Ehm, to znamená, zatím jsou tyto záležitosti rozděleny mezi institucemi, hlavně komise, ale měly by se zapojovat více také občané. Evropská občanská iniciativa se má otvírat novým tématům a v rámci smlouvy eh, tématům, která zatím nevzali na svá bedra zákonodárci. Měla by se zaměřovat na klíčové politické cíle. A ty by měly být také eh, formulovány správně, aby byl nalezen správný právní základ. A eh, skutečně právně správné, a stručné návrhy jsou potřeba. Myslím, vím, že předkladatelé těchto iniciativ nejsou právníci, ale celá jistě by si zasloužili právní podporu ve formulaci těchto iniciativ. Můžeme si také klást otázku, zda požadavek v nařízení, tak jak říká článek 4 odstavec 2 písmeno B, je slučitelný uh, se změním článku 11 odstavec 4. Tedy článek 11 odstavec 4 se zaměřuje na právní akty i provádějící e, ustanovení smlouvy. Tedy pokud něco je v racioné materie evropským právem, ale pokud nebude zapadat například do tohoto rámce, to se týká řady občanských iniciativ, která nespadá do pravomocí komise, tak eh, toto nebude spadat do pravomocí komise a bude si to žádat další pozornost. A když bude například předloženo nové téma, dovedeme si představit, že ECI bude nástroj pro provedení článku 265 SF EU, tak jak to interpretuje Soudní dvůr, anebo článek 352. Toto je doložka flexibility, která vyžaduje jednomyslnost. Jenom příklad. Pokud se zaměříme například na ochranu osob z řad menšin, to je velice důležité pro hodnoty EU, ale zároveň ne, Existuje k tomu sekundární legislativa. Zde by bylo možné využít další dva nástroje. Dva zmíněné mechanismy eh, umožňují přístup k těmto Eh, systémů, ale víme, že například jsou to jenom instituce, které mohou zahájit soudní řízení. Rada může rozhodovat jednomyslně jenom, eh, ale nemá výslovnou kompetenci. Evropská občanská iniciativa eh, v tomto smyslu zdůrazňuje přístup, který je založen na široké participaci a představuje v tomto smyslu širší účast. Po třech letech existence je Evropská občanská iniciativa na křižovatce. Klademe si otázku, zda jde o novou kapitolu v životě rozhodování EU. Bude tato iniciativa eh, mít eh, takzvaně ostré zuby, anebo bude eh, pouze demokratickou iluzí a takový nástroj se stane jenom skořápkou. Ehm, co je klíčové? Klíčovou úlohu hraje komise, protože na ní závisí úspěšnost eh, celého systému. Ale důležité je, aby byly plněny cíle EU, demokracie a to všechno samozřejmě platí pro komisi také. A v neposlední řadě, celá jistě zde má své slovo také Soudní dvůr Evropské unie. Nezapomeňme například na eh, v současné době projednávaný systém před eh, tribunálem. Ale Eh, čeká nás ještě dlouhá cesta. Děkuji vám. Thank you, Dr. Molnar. Děkuji panu doktoru Molnárovi. A nyní se dostáváme k univerzitě v Lucemburku, profesor Filip Poirier. Děkuji vám, paní předsedkyně a děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Když zvažuji eh, Evropskou občanskou iniciativu, rozhodl jsem se postavit své vystoupení na třech pilířích. Jednak mm, vůbec myšlenka praktické demokracie na úrovni Evropské unie a uvnitř. To je velice důležité, protože máme zde 29 politických systémů, které, eh, z nich každý praktikuje demokracii jinak. A druhým prvkem je eh, fakt, že takto iniciativa nenahrazuje de- redefinici demokracie a legitimity uvnitř Unie. A nakonec se budu věnovat problematice rozumné kritiky evropských občanských iniciativ a jako moji kolegové nabídnu také určité eh, výhledy do budoucna. Pokud se zaměříme na různé koncepce demokracie, tak jak v Evropské unii existují, vidíme, že tyto systémy mezi sebou soutěží, ale zároveň se doplňují a můžeme jít rovnou na další slide. Vím, že nemám moc času. Existuje pět různých koncepcí, které se doplňují a spolupracují. Procedurální demokracie, normativní demokracie a také eh, náhradu demokracie a demokracie elitistická a ekonomická. Co vidíme na eh, úrovni eh, praxe demokracie? Zaznamenáváme určité napětí tvorby eh, v iniciativách parlamentu a občanů v participativní demokracii, v deliberativní demokracii a demokracii participativní, kromě té reprezentativní zastupitelské. Ale bohužel nemáme čas zabíhat do podrobna. Pokud jde o participativní demokracii, zapomínáme na jeden důležitý aspekt. Vycházíme eh, z morální síly občanů, eh, protože víme, že občanů jsou iniciativy, které se eh, obča, eh, vycházejí z iniciativ občanů. A za druhé, demokracie, která je participativní, vyžaduje princip spolupráce. A to i spolupráce legislativní. A tady se dostáváme právě k evropským občanským iniciativy. Důležité je také princip společné odpovědnosti a tam, eh, to se na praxi ještě nedaří.

A e, koncepce různých demokracií nás vede ještě k dalšímu aspektu, a tedy definice vztahu demokracie mezi e, v legitimitě e, politickém rozhodování. Můžeme se podívat na jednotlivé státy EU, nepoužívá výsledky z Eurobarometru, ale z evropských hodnot a vidím tady, že legitimita Evropské unie obecně je určitým způsobem vnímána a můžeme si klást otázku, jakým způsobem nalézt nástroje, kredibilitu zvýšili a zde k tomu patří také Evropské občanské iniciativy a prosím o další slide vidíme eh, z nejrůznějších výzkumů, který například vedl Institut Florence a eh, nejrůznější univerzity a ukazuje se, že občané si přejí transparentnost mechanismu rozhodování a institucí a také si přejí posílit participativní demokracii a současně se setkáváme s rozpadem důvěry v politické strany a e, naopak příklon k nejrůznějším hnutím, často i e, extrémní. A vidíme také například, že třeba v e, Německu 68% občanů si přeje rozhodovat více v regionu, chtějí se více podílet na participativní demokracii, aby vytvořili takovou rovnováhu s politickými stranami. A Eh, nyní se dostáváme rovnou eh, k občanským iniciativám a vůbec uhlu eh, pohledu občanů. Článek 10, já tady zmíním, že se budu zabývat konkrétně článkem 10, kde vidíme zakotveny tři zásady participativní demokracie a zastupitelské demokracie. A důležité je, že Evropská unie je založena na zastupitelské demokracie. Máme e, právo e, podílet se na demokratickém životě, ale zároveň e, toto je zprostředkováváno politickými stranami. V článku 11 je pak zakotveno, že máme také možnost, aby byla společnost restre, za, za, zastupována, tedy eh, princip eh, dialogu, transparentnosti a participativní demokracie. To znamená, že smlouva možná dává méně prostoru občanům, ale dává jim prostor a dává prostor také eh, organizacím, které zprostředkovávají zájmy občanů. A tento článek přeskočíme, ale zaměříme se na prvky analýzy nařízení, tak jak v současné době existuje, myslím, že budete souhlasit, že vychází z principu, že ústřední postavení má komise v tomto nařízení. Právě komise má zásadní úlohu. A druhým prvkem je zásada imanence, kterou ponecháváme občanům. Věříme tedy, že občané jsou schopni se sami organizovat bez organizací, které normálně zrušují společné zájmy a podobně. A e, to je jenom takový e, postřeh, který chci říct, je to velice zajímavé e, být přesvědčen, že občané jsou nějakým systém, který je různě funguje samostatně, ale oni se také organizují formou nevládních organizací a podobně a zajímavé je právě se podívat, jak je to zakotveno v legislativně. Samozřejmě je tam také místo nejenom pro politické strany, ale pro řadu organizací organizací, které, by si, které propagují nejrůznější občanské e, iniciativy. Máme zde e, princip zastupitelský, princip participativní, princip subsidiarity a komise pak e, v tomto nařízení představuje závěry a také e, závěry nejenom právní, ale i politické. A uvědomme si, pohybujeme se v politickém programu, který může být diskutován e, a e, který může být třeba i zamítnut. A to je něco, co se samozřejmě do budoucna bude ještě prohlubovat. A můžeme e, přejít dál, protože moji kolegové už o této problematice hovořili. Jaké jsou Eh, limit, jaké jsou hranice. První hranicí je myšlenka, že občanská společnost se skládá z lidí, z jednotlivců. Jsou tam také zájmové skupiny a jedna věc, která může zlepšit Evropské občanské iniciativy, je, že je lépe propojit zájmové skupiny, nevládní organizace, odborové organizace a další subjekty do propagace právě těchto evropských občanských iniciativ. Takové návrhy nemusí být oproti, nemusí jít oproti hodnotám Unie, je to samozřejmě velice legitimní požadavek, ale často formulovan vágně, protože existuje řada evropských iniciativ. Známe samozřejmě také, co je úkolem komise, že eh, zajišťuje také eh, ekonomické řízení. Dále eh, ex ante kontrola ze strany komise. Já bych tady ještě zdůraznil, jak je příjemce. Klademe si pak otázku, že bychom, eh, nakolik bychom se měli věnovat přínosu. A nyní ta cesta dál. Na základě zkušeností z evropských iniciativ, také z národních parlamentů a regionálních schromáždění, mě to vede k zamyšlení, tím, že na začátku funkčního období by bylo vhodné vypracovat seznam témat, které, eh, která odpovídají eh, mandátu komise nebo tam, kde by se občané mohli zapojit. A druhý prvek ve vztahu k národním parlamentům či regionálním schromážděním Evropské unii by bylo žádoucí, aby Evropský parlament Eh, učinil středem celého technického i právního procesu eh, právě eh, tato témata, aby posílil legitimitu celého rozhodovacího procesu. A třetí prvek, aby tyto iniciativy byly přijímány, by měly být souč- závaznou součástí platí participativní demokracie, aby existoval přesný program. To je velice důležité, protože jinak by tento nástroj velice rychle ztratil důvěru mezi občany. A pak eh, zveřejňování publicita. Zajímavé je, že Evropské občanské iniciativy eh, se eh, často lépe eh, eh, propojují s iniciativami národních parlamentů nebo regionálních schromáždění a zároveň je nutné se vyhnout duplicitám. A napo- nakonec evropské politické strany by mm, mohli mm, závazně podporovat v rámci daného funkčního období takové iniciativy. A to umožní také jejich přiblížení se občanům, aby se mobilizovaly všechny tyto cíle. A poslední, chci zmínit, že to jsou také ty zájmové skupiny, odborové organizace a podobně by se měly zapojit. A důležité je, aby tyto spoli, zprostředkovatele také ehm, se podíleli na celém systému a aby měli také společnou právní iniciativu a to je součást demokracie, tak, jsem, tak jak jsem ji představil. Thank you eh, very much. Eh, Děkuji vám. Tak máme nějakých 15-20 minut, záleží, kolik z vás požádá o slovo. Buďte prosím trpěliví, eh, všechna jména budou poznamenána, takže alespoň deset lidí, jak to tak vidím, to znamená dvě minuty na každého a pak minutku na eh, profesory, aby mohli reagovat. Mr. Pan Vyjazdovský, prosím, jako první. Bardzo děkuji. Děkuji, pani předsedkyně. Je mi líto, že v první části naší debaty tady eh, nebyli představitelé One of Us, což je největší iniciativa, pokud jde o teritoriální rozsah i eh, počet podpisů, protože tam eh, to mělo podpisy z 20 zemí. A, a jsem velice rád, že jsou tady zástupci výboru One of Us abychom eh, vystihli eh, podstatu věci. Tak tady máme eh, otázku, jestli Evropská komise může nahodila odmítnout občanskou iniciativu, která splnila všechny formální podmínky a má velice silné, silnou podporu protože ten práh je hodně vysoko nastaven. Komisař Timmermans tady eh, eh, tvrdí, o, o, že je otevřený a že je tady eh, třeba politický dialog. Ovšem otázkou je, jak ohraničit tu nahodilost, volnost rozhodování Evropské komise, nebo jestli Evropská komise bude moci rozhodovat nahodile a odmítat žádost obyvatel. Eh, tedy občanů. Konkrétně případ One of Us ukazuje, že je tady eh, riziko eh, takového úplného nechání vyšumět té věci. Mm, mm, udělat z toho jenom úplnou fikci z toho z té iniciativy. Čili toto doufám ta změna eh, povede k změně nařízení a k omezení eh, toho, aby komise eh, nahodile mohla rozhodnout výjimečně pouze negativně. A potom je tady druhá věc, o které hovořili páni profesoři. Je to angažma Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu. Profesor Poirier hovořil o tom, že samozřejmě Evropská občanská iniciativa se netýká konkrétního legislativního projektu, jako například ve Francii, protože po novele z roku 2008 občané mohou podat konkrétní legislativní návrh. Ale dobře, to je eh, další eh, argument pro eh, zrušení nahodilosti rozhodování Evropské komise, protože Evropská komise, když se nejedná o legislativní návrh, tak nemá přijímat negativní rozhodnutí nahodila. Takže to riziko je tady menší. Takže ten argument pana profesora považuji za dodatečný argument eh, ve prospěch eh, eh, zrušení nahodilosti rozhodování Evropské komise. Já chápu, že má vás já vás musím poprosit, abyste opravdu dodržovali ty dvě minuty. Eh, musíme také eh, dát dost prostoru tomu druhému panelu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, sám podpořil tři iniciativy. Jedna byla a, a, a, úspěšná Right to Vote a dvě ne, Ecosize a Right for Europe. A vidím, jaké deficity tento instrument má. Navzdory si myslím, že se všichni shodneme, že se jedná o, o nevyhnutelný uh, Eh, instrument pro Evropu občanů. Je to participativní demokracie, eh, zejména proto, eh, kterou potřebujeme, protože EU se zdá občanům tak daleko. Já jsem si vyslechl ty tři návrhy, bylo to velice zajímavé a myslím, že opravdu se musíme zamýšlet nad dosahem občanské iniciativy a zvýšit její legitimitu. Já bych tady podpořil taky to, co se zde říkalo. Ta iniciativa se nesmí omezit jenom na pravomoce komise. Ale eh, na pravomoci, které přináší eh, evropské eh, smlouvy, a to je mnohem více. Máme tady také aktéra, co by Evropskou radu. Ten, ta jedna samostatně může přicházet s legislativní návrhy. Takže tady je to mnohem dále než, je to mnohem dále než Eh, právo komise. Takže eh, iniciativa se nesmí omezovat jenom na pravomoci komise. Potom profesor Soron zvýšit eh, legitimitu, to s tím souvisí Silvia Kaufmann byla zpravodajkou, když jsme přicházeli s tím návrhem. Tam byla jenom tam, tam šlo o to, že se bude muset obracet na komisi, ale parlament má nepřímou eh, zákonodárnou iniciativu. To jsme si vybojovali za těch deset let a občanská iniciativa se nemusí obracet jen na komisi, musí se alespoň také obracet na parlament a možná dokonce i na radu, protože jsou oblasti, kde eh, dělá eh, zákony rada a to bychom měli úplně vyučívat ten potenciál. Ale je to dneska velice pěkná akce, jsem velice rád, vlastně s Danutou to sledujeme už od konventu přes Avko až eh, ke dnešku. Děkuji. Pan Polčák, dvě minuty. Magyarul fog beszélni. Elnök asszony. Děkuji vám, paní předsedající. Chtěl bych nejprve poblahopřát vám eh, k organizování tohoto slyšení. Je to skvělá iniciativa. Jako člen Evropského parlamentu musím říct, že úplně nejlepší eh, pro mne je vnímat eh, tady to obrovské množství energie eh, v tomto jednacím sále, tu vůli zlepšit tento nástroj, zlepšit občanskou iniciativu a my připravujeme dokument na říjen a samozřejmě z tohoto budeme také E, těžit. Jsem spolu s pravodajem ve výboru PETY jménem e, frakce EPP a myslím si, že jsou tady tři oblasti, které musíme zlepšit. Nejprve to právní e, klima. Potřebujeme přesnější právní rámec, podle mého názoru, jasnější rámec. Také musíme zlepšit nástroje, snížit administrativní zátěž, ty postupy musí být méně byrokratické. Slyšeli jsme dneska vícekrát, že je celý ten proces příliš komplikovaný. Je to jednoznačné. Musíme systém učinit takovým, aby eh, byl schopen se změnit, aby bylo zajištěno, že to nebude prostě jenom Evropská komise, která bude mít úplně poslední slovo ve věci Evropské občanské iniciativy. Potřebujeme, aby v tom procesu byla zapojena ještě další instituce. Potřebuje to být rozhodnutí více stran e, myslím, že ten pán, který hovořil e, jménem Evropsk, úřadu Evropského občana, e, ombudsmana, o tom také hovořil. Pan Hoffman? Paní Hoffman. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě je dnešek velice důležitý den. Jsem velice ráda, že máme možnost zde vyslechnout tolik odborníků a panelistů. A musím říci, že jsem velice ráda, že v nařízení jsme dali tu tříletou lhůtu, že máme teď možnost po prvních zkušenostech se přesně zaměřit na to, jak to občané vnímají, jak se to politicky využívá, jestli to funguje a tak dále. A, a myslím si, že tady máme obrovské zkušenosti, o kterých jsme neslyšeli eh, a za to jsem výslovně vděčná. Myslím si, že se e, dostáváme v určitém, e, do určitého stádia experimentování. Občanská iniciativa je něco e, celosvětově jedinečného, zavedli jsme to a teď hold po třech letech musíme zjistit, jak to funguje. Takže opravdu mnohokrát děkuji Myslím, že jsme vyslechli celou eh, řadu návrhů na možné změny a já bych opravdu eh, prosila o eh, zveřejnění všech těch zkušeností, protože my máme všichni společnou odpovědnost. Já chci tady zareagovat na vyjádření místo předsedy komise. Timmermans vnímám ho velice pozitivně jsem ráda, že eh, komise velice vážně eh, eh, chce předložit tu zprávu se vší vážností tedy a my, parlament, jako budeme na jejím základě mít možnost rozhodnout, jak dále s občanskou iniciativou. Pro mě to osobně může znamenat jenom jeden výsledek. Cílem musí být to nařízení přepracovat a zamyslet se přesně nad tím, jak ten um, instrument může být eh, mnohem eh, snáze použitelný pro občany. A já bych prosila jednu, o jednu věc. Potřebujeme, aby eh, rada a, a aby členské státy prostě v tom i to jednali. Máte tady všechny ty různé seznamy ke sbírání podpisů a tak dále. Bohužel my potřebujeme, aby členské státy eh, se do toho zapojil A ve všichni členských státech bychom mm, měli eh, včas navázat kontakty, aby eh, co nejrychleji došlo k nějaké změně bychom to mohli rozhýbat. Thank you very much. I just like to tell you... Chtěla bych jenom říci, že Evropská rada je tu také přítomná, ne aby si její zástupci bralo slovo, ale aby vyslechli vás George Shacklin je na řadě na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já jsem byl velice překvapen jednou věcí, kterou řekl profesor Sora. Hovořil o střetu legitimit. Tak já se ovšem ptám, eh, eh, jak tomu je. Je tady určitá hierarchie eh, legitimit, E, pokud ano, tak to samozřejmě bude mít velký dopad e, na všechno, co vzejde z tohoto slyšení a ze zprávy. Za druhé, jsem nadšen tím, co řekl kolega e, Šalkypa. Toto je přesně ta věc, kterou je třeba tady slyšet. Jistě Eh, je užitečné, když tady můžu si poznamenat názory jedních i druhých. Richard Kovet je další, prosím. Děkuji. Já jsem eh, vždycky eh, vnímal Evropskou občanskou iniciativu trošičku skepticky z následujících důvodů. Pokud je něco dobrým nápadem, proč by to mělo potřebovat milion ověřených podpisů, eh, eh, což ne, není možné, aby každý či jakákoliv malá skupina eh, s nějakým dobrým nápadem před Evropskou komisi předstoupila a pokud někdo je schopen s milionem podpisů vyrukovat, tak to znamená určitou veřejnou podporu a taková věc přece E, už by byla známá. Jak je možné, že žádný poslanec, žádná politická strana, žádná nevládní organizace e, si toho dříve nevšimla. Vznikl tedy problém, vytvořili jsme určitý e, problém. A kdyby něco mělo 990 tisíc E, podpisů, prostě ne ten milion a e, komise by si myslela, že to je dobrý nápad, no tak e, komise by pak vlastně musela říct, nemůžeme s tím návrhem přijít, protože to nedostalo dostatečnou podporu. To by zase bylo špatně, ne? Takže podle mého názoru je třeba to všechno trošičku zjednodušit. Dobře, je to ve smlouvě, smlouvu měnit nebudeme, ale udělejme to nějak lépe co pak prvním krokem by nemohlo být zeptat se komise, zdali by nemohla eh, prostě jednoduše říct, že přijme všechno, co vypadá jako, že to má v podstatě milion eh, podpisů, aniž by se byrokraticky eh, komplikovaně zjišťovali, zda je to těch opravdu milion podpisů, a zda jsou všechny ověřené, tak snad eh, stojí za to, i když je těch podpisů 800 tisíc nebo 900 tisíc, i když by ta reakce pak měla být negativní, tak je dobré s tím přece jít dál a nevěnovat se nějakým těm ověřováním. Vnímejme to trochu e, s nadhledem, e, tu kontrolu podpisů a jejich e, počítání až do milionu. Předsedající. Ano, i ty největší parlamenty na světě někdy prostě podporují E, podporují věci či prosaz, pro, prosadí věci, které nejsou úplně chytré a e, dobré. Ne, to byla jen taková poznámka na okraji. Uh, the purpose is... Děkuji. Cílem je e, dosáhnout toho, aby HCI jako nástroj byla známější a transparentnější. Zmiňme několik aspektů, které nejsou ničím novým, ale mm, měli bychom si to připomenout. Evropské občanské iniciativy by měly získat eh, podpornou infrastrukturu právní poradenství a poradenství v oblasti vedení kampaně. Za druhé, osobní odpovědnost organizátorů má také svá důležitá rizika je nezbytné vytvořit evropskou nadnárodní právní organizaci nebo komisi pro občanů. Za třetí, datové požadavky by měly být standardizovány a zjednodušeny ve všech členských státech. A také by se měl eliminovat požadavek na číslo průkazu totožnosti, což zatím platí v 18 měsíc. Podporovatelé Evropské občanské iniciativy by měli poskytnout pouze své jméno, eh, adresu a národnost. Děkuji vám a nyní bych požádala tři řečníky, aby se vyjádřili, pokud si to přejí. Možná začneme eh, s profesorem Poirierem, pokud jste připraven. Lucemburg není připraven. Já eh, si myslím, že tyto zmínky to velmi konstruktivní doplňují naše vystoupení a nechci jako zlovolnou odpověď. Eh, já eh, si myslím, že bych raději spíše doplnil, později nechám slovo ostatním. Děkuji. Děkuji a Rád bych se vyjádřil k, těmito, těmto připomínkám. Souhlasím s řadou konkrétních návrhů, které tady zazněly eh, z úst eh, poslanců, ale vzhledem k tomu, že nemáme moc času, tak se nevyjádřím konkrétně, ale bilaterálně si to budeme moci dále projednat, ačkoliv jsem nebyl přímo požádán o konkrétní body, eh, raději bych dal slovo ostatním, aby se vyjádřili konkrétně k těmto podmětům. Ale byl jste požádán výslovně. Sorry. Oui, oui, j'ai bien, J j ai, ai... Ano, já jsem, já jsem na vědomí, že tak odpovím. Já si myslím, že 15, z eh, posledních 14 dní Evropa diskutuje o svoji legitimitě vzhledem k vývoji v Řecku, vzhledem k problémům, které se objevují. A to znamená, že máme určité problémy a po eh, Lisabonské smlouvě dochází k jakémi z mnoho četnění moci, rozdrobení, eh, ať už se hlediska problémů mezi občany v jednotlivých státech a zároveň toto je vnímáno jako síla E, mnoha institucí v Bruselu a je tady určitý rozpor v tom a myslím si, že v reformě řízení je důležité právě myšlenku legitimity zdůraznit a e, propojit k jedno, e, právě k iniciativám občanům, které by probíhaly souběžně a které často se domnívají, že Brusel naopak obrátí na hlavu řadu těchto iniciativ, které e, občané připravují a e, důležité je, aby se tedy vzájemně mezi sebou nepopírali, aby nebojovali a z hlediska institucí parlament, komise a další, já tady eh, sdílím řadu poznámek vystupujících. Vím totiž, že iniciativy, které jsou velice důležité, například iniciativa Stop TTIP a další, a to má svoje dopady. My si dobře uvědomujeme, že řada věcí prostě není v reálu možná. Uvědomme si, a, že, jak je důležité, aby Rada, Parlament, Komise eh, nalezli nějaký právní rámec pro to, aby reagovali na politické obavy občanů, tak jak je občany vyjadřují. Předsedkyně, děkuji. Já musím říci, že první panel tímto končíme. V každém případě chci doplnit jeden aspekt. A to my jsme teď procesu, kdy komise pracuje pro budoucnost a kdy se chce zaměřovat na nařízení, vůbec na legislativu z hlediska efektivnosti a politického významu, zda se nám tedy daří e, přinést to, co si přejeme, politickou legitimitu, demokratickou legitimitu, ale co jako parlament potřebujeme také vaše připomínky, protože oba výbory pracují také na zprávách a proto eh, je důležité, že nám eh, tři Eh, hosté z akademických kruhů eh, sdělili své názory, protože to otevřelo celá nový pohled na celou tuto problematiku. Proto vám moc děkujeme za to, že jste se k nám připojili a zároveň také eh, tomu rozumíme tak, že máme také vaše vystoupení písemně. Kdokoliv má tedy e, zájem, může se obrátit na sekretariát a s těmito slovy dám slovo opět Cecilie, aby pokračovala s druhým panelem. Děkuji, Dano, to mohu vás ujistit, že dnes je skutečně fantastické být zvoleným e, poslancem, jelikož se zaměřujeme na klíčové prvky participace evropských občanů a rozšíření působnosti. Právě dnes mám po pocit, že obzvlášť velkou ctí být zvolenou poslankyní. A První panel se zaměřoval na právní pohledy. Nyní se dostáváme k druhému panelu, který se zaměří spíše na technické aspekty implementace eh, iniciativ občanů. A nyní je pro mě velkým potěšením přivítat naše řečníky na panelu. Za prvé pan Karstenberg, generální koordinátor kampaně Evropských občanských iniciativ, pana Franciska Pola, ředitele pro Španělsko, pro mezinárodní platformy pro petice change.org a nakonec Zanudel Del Rio Villar, autor a ředitelku projektu EU Upgrading Europe. To je tedy skutečně velice náročný titul. Každý řečník bude mít zhruba 10 minut na to, aby přednesl své postoje a také bych ráda požádala, abyste dodrželi tuto řečnickou dobu. Panelu bude následovat diskuse a já už nebudu zabírat slovo, to samozřejmě politici mají tendenci dělat, prostě si vezmou slovo a pak si ho nechají, ale já už v tom pokračovat nebudu, alespoň ne v této chvíli a předám slovo našim panelistům přímo. Eh, pan Kastenberg má slovo 10 minut, prosím. Děkuji vám. Mohu požádat o prezentaci, o promítnutí prezentace dámy a pánové, Ehm, vážení členové ehm, ústavně petičního výboru. Jsem velice rád, že jsem byl pozván, jsem tedy velice vděčný za tuto příležitost vás oslovit. Je pro mě ctí, že zde zastupuji Evropskou občanskou kampaň, která již více než deset let působí v zájmu eh, uplatnění práva evropských občanských iniciativ. Jak jsme slyšeli už od pana Timrance, ECI má řadu rodičů, je to velká rodina, která se dnes do značné míry sešla. Možná si vzpomenete, že toto nebylo nikdy na seznamu přání vlád, ale právě zde v parlamentu mezi poslanci eh, se podařilo prosadit Evropskou občanskou iniciativu do Evropské úmluvy o budoucnosti Evropy. Proto si tohoto velice vážím a jsem rád, že dnes tady máme paní Hibner, pan, eh, pan Kaufmana, byl tady pan Tim Mermans, doufám, že ještě dorazí pan Mamasur, pan Prok a také eh, se těším na pana Hefnera, na panu Dianu, paní Dianu Volis. Jsem velice rád, že se takto můžeme setkat jako společenství a e, hovořit o svých obavách. Dnes je kampaň už důvěryhodným partnerem, e, ať už předchozích kampaní, současných nebo budoucích. A my jsme e, vzali na vědomí všechny obavy, které tu správně byly vyjádřeny pro nás je důležitá Evropská občanská iniciativa, která funguje. A to se také projevilo v zprávě Evropského parlamentu, která vyšla v nedávné době. Jaká je situace současné době. ECI se nachází na nebezpečné křižovatce. Komise brzy vydá svou zprávu a myslím, že je čas na činy. A my jsme v tom už začali. Všichni e, ti, kdo vedou kampaně e, v rámci ECI, nám řekli, to nám řekl pan Anson a další, e, že nařízení o Evropské občanské iniciativě má zásadní chyby, protože požaduje, aby organizátoři těchto kampaní procházeli ehm, zbytečnými a zatěžujícími postupy. Pokud se tedy eh, nařízení eh, nereviduje, nezjednoduší, tento instrument zkrachuje, tento nástroj už nebude fungovat a bude to opět další prázdný slib Evropské unie, eh, o níž si mnoho občanů myslí, že se šla z cesty a nebylo mezi námi tolik nacionalistů, tolik skeptiků, dokonce těch, kteří byli zvoleni do Evropského parlamentu, kteří odrážejí skepci občanů. A právě Evropská občanská iniciativa je tady, aby Evropa nebyla bez občanů, ale s občany a pro občany, aby byla participativnější, interaktivnější, aby dokázala lépe reagovat na skutečné potřeby. A myslím si, že je skutečně nastal čas, abychom toto umožnili, protože pokud se to nepodaří, nejvíc nad tím utrpí občané Evropy a Evropa jako celek. Proto se snažíme toto skutečně zrealizovat. Jak vlastně hodnotíme první prvek eh, nadnárodní participativní demokracie, tedy tohoto nástroje, který se nám nabízí. Podle našeho názoru nejdůležitější je být napojené na skutečný svět. Tedy bychom měli vidět, že tato iniciativa skutečně funguje, že se používá. Prosím další slide. And we see on this... A vidíme, vývoj počtu iniciativ od května 2012 až do minulého měsíce, eh, tedy až do konce roku 2014. Vidíme, že se registrovalo více než 50 ECI, předloženo tedy bylo a pouze 26 z nich bylo registrováno, tři uspěli v získání milionu a taková e, vývrchol zájmu byl v roce 2013 a pak to celé e, upadlo. Už to nežije, abych to tak řekl. Už to nefunguje. E, bohužel to musím říci. A to se také odráží v grafech, které tady vidíte. Vidíte tady stejnou časovou linii 2012 až 2014 tedy došlo k takovému navýšení počtu e, podpisů, ale teď už jsme téměř na nule. A je to velmi nízko. Občané této iniciativy nevyužívají. A proč tomu tak je? Víme od národních občanských iniciativ, že jedině ty iniciativy, které jsou připraveny způsobem, který je přátelský pro občany, je, e, e, jedině ty budou využívány. A to je důležité mít na paměti, když se bude celý systém revidovat. A právě proto jste vy i zpravodajové e, toto jasně sdělili v předmluvě k prováděcího nařízení, že takový systém musí být jednoznačný, jasný, jednoduchý, uživatelsky přátelský, tak, aby se podpořila participace a aby se zlepšil pohled na Evropu evropské občanství, na tyto iniciativy. A to je velice důležité eh, ve spolupráci s komise. V reálu to tak není, protože samozřejmě eh, mají právní povahu, často zatěžující a ECI se velmi obtížně používá jako prvek přímé demokracie, ale ECI není přímou demokracii, nemění právo, nemění právní předpisy, nerozhoduje pouze Eh, ani nežádá akci institucí, pouze žádá komisi, aby zvážila, aby zvážila doplnění nástrojů, tak tak je to stanoveno v článku 11.4. A stává se stále náročnějším, pokud chceme občany zapojit. Máme transnacionální demokracii, 22 různých jazyků, 28 států a samozřejmě to všechno je mnohem těžší, než kdybychom to uspořádali v jedné jediné zemi. Není to eh, neznámá věc, ale je potřeba ji stále zdůrazňovat. Jak tedy reformovat SEI? A nyní se dostávám tedy k revizi když jsme žádali o názory na to, tak jsme výsledky takového průzkumu zveřejnili a e, pozorování ukázalo na tři aspekty. Za prvé registrace musí být mnohem méně restriktivní, za druhé komise musí brát vážně úspěšné občanské iniciativy a e, požadavky na osobní údaje musí být zjednodušeny, především e, tam zrušit požadavek na číslo průkazu totožnosti. E, komise de facto takto omezuje svobodu projevu. To jsme zaznamenali tím, že odmítá registraci Eh, téměř 50%. To je tedy světový rekord v počtu nepřípustných iniciativ. Představme si v této situaci, v eh, které se nacházíme, neumožňujeme občanům eh, promluvit, aby jejich hlas byl slyšen. Je potřeba rozšířit působnost. Komise má právo samozřejmě navrhovat změny a občané mají také mít právo žádat o změnu smluv a pak nemáme problém s kompetencemi a neměli bychom sedm eh, nedořešených věcí u soudního dvora. A dále eh, představitelé kampaní použijí Evropskou občanskou iniciativu jedně tehdy, pokud bude mít svůj dopad na politiku, ale žádný dopad takový neměli. Neobjevil se žádný právní návrh a žádná právní změna eh, díky úspěšné ECI. A přitom to je něco, co občané považují za důležité a o čem uvažují, než eh, takovou iniciativu využijí. A další bod, a se dostávám k technickým aspektům. Řada občanů byla velmi vyděšena, pokud by eh, právě systémem ochrany eh, osobních údajů, požadavku na číslo občanských průkazů v 18 zemích, podíváme se na zemi jako Francie a další, vůbec řada těchto identifikačních údajů se ani v praxi nepoužívá. E, proto je důležité e, navázat výměnu právě s těmito aktéry. A zbývají mi dvě minuty. A my jsme viděli, že je potřeba navrhnout systém sběru údajů online. Právě tento prvek je možná nejdůležitější v historii. O tom ještě budou hovořit kolegové ale důležité je, aby eh, organizátoři také sbírali eh, e-mailové adresy, aby mohli kontaktovat občany. My máme jenom jednu cestu, prostě ti organizátoři se své eh, fanoušky nemohou zpětně kon- kontaktovat právě v důsledku přísných požadavků na ochranu údajů. Dále od 3 a 5, to tady zaznívá velice často, musíme eh, umožnit snížení věkového limitu na 16 let. Ehm, proč bychom vylučovali tyto mladé občany? Pak musíme vytvořit podpůrnou infrastrukturu, překladové služby, Eh, to je něco, co jsme již potřebovali celá léta, ale je velice obtížné. Je tady spousta komplikací, která nás v tom brzdí. A nakonec musíme zvýšit veřejnou eh, informovanost o evropských občanských iniciativách. Jak toho dosáhnout? Jedině tehdy, pokud těch iniciativ bude velký počet a budou úspěšné, a to jedině pokud se podaří eh, reformovat nařízení současné formě ECI eh, e nemůže přežít, nepřežije. A proto by bylo vhodné znovu zahájit, znovu rozjet Evropskou občanskou iniciativu. Nechci vyznít negativně, protože právě ECI by mohla být motorem participativní demokracie po celém světě. Máme jedinečnou šanci, které jsme zatím nevyužili. Mohla by ukázat, že Eh, občané jsou bráni vážně, že vedoucí představitelé naslouchají a že Evropská unie může být pozitivní silou v jejich životě místě a to je něco, v co už občané v mnoha případech nevěří. Občané již nejsou spokojeni s tím, že budou naslouchat stejným politikům pět let a pak zvolí nové. Ne, tak tomu není. Chtějí se na demokracii podílet i průběžně. Je to celosvětový fenomen, který pozorujeme prakticky všude Eh, na různých úroveň, od, od místních přes regionální, národní a podobně a celá jistě o tom ještě uslyšíme na závěr. Osud Evropské občanské iniciativy je nyní ve vašich rukou, eh, v rukou volených zástupců a jak řekl pan Timmermans, vy jste eh, našimi přirozenými partnery, už na tom pracujeme víc než deset let, aby se podařilo tyto iniciativy implementovat. A proto bych rád, abyste šli nad rámec právních povinností a vzali iniciativu jako možnost do budoucna, zkusme ji zahájit znovu, zkuste zbourat zdi, které omezují přístup k participativní demokracii, aby nové svěží myšlenky mohly vzkvétat. To je totiž jediná cesta přežití Evropské unie. Děkuji. That's good. There seems to be a lot of energy still in... Zdá se, že v tady v plenárním sále máme ještě hodně energie ve vzduchu. Každopádně děkuji, pane Berge, za vaše uh, slova, za váš příspěvek a teď mám to potěšení, že mohu dát slovo panu Franceskovi Polo. Prosím, 10 minut. Děkuji. Děkuji, jsem velice rád, že mohu být tady v Evropském parlamentu. Děkuji eh, poslankyně Féře za eh, pozvánku, abych eh, vám tady něco řekl a budu pokračovat ve španělštině. Já jsem tady sám, ale 28 eh, milionů Evropanů eh, stojí eh, po mém boku. Tito lidé se mm, připojili k naší platformě, která má vytvářet změnu. A vidíme, že evropští občané se chtějí účastnit. Ještě než se dostanu do jádra své řeči, tak musím Mm, mm říci, že eh, change.org je největší petiční platforma na světě. Více než 85 milionů lidí po celé planetě ji používají eh, ke eh, změně, kterou chtějí zaznamenat. Je to důležitá platforma. Kdokoliv může vytvářet témata zde a a, a jak říkám, 28 milionů evropských občanů používá tuto platformu ve Španělsku, v Británii, ve Francii, v Itálii nebo v Německu. my máme, provozujeme velice efektivní nástroj, který umožňuje občanům vyjadřovat své obavy a zahajovat změny. Podívejte se, jak to funguje ve Španělsku, kde Change.org začal. Máme tam nejvíce uživatelů na celém světě, 20% lidí ve Španělsku používá tuto platformu eh, k takovým iniciativám. Používají ji proto, aby eh, měnili zákony a politickou agendu a aby eh, dosáhli příslušných změn na národní, regionální i evropské úrovni. Více než 300 tisíc podpisů bylo schromážděno v roce 2013. které protestovaly proti eh, eh, situaci eh, v oblasti distribuce potravin, což ovlivňovalo potravinovou bezpečnost v naší zemi. jsou věci, které se normál, do normálních e, kanálů nedostanou, komunikačních, podívejte se, Evropská občanská iniciativa. E, tohle e, bourá hranice. Každý může přijít s peticí s cílem dosáhnout změny, ale jsou tady také e, různé celé řady eh, věcí, které mohou být promítnuty do konkrétní politiky. A ta eh, změna probíhá takovou rychlostí, eh, nebo funguje tak rychle, že občané vidí, že stojí za to se k tomu přizpůsobit. A já bych se rád zaměřil na tři klíčové oblasti. Lidé se účastní, když je to staté. Občané se účastní, když si myslí, že to je užitečné a občané chtějí vědět, co se eh, stane poté, co se zúčastní takovéto iniciativy. Jak jsem říkal, nejdříve občané eh, se účastní, když je to snadné. Za tři eh, roky, za pouhé tři roky Change.org má z 10 milionů uživatelů 85 milionů uživatelů a je to proto, že se tak snadno mohou zapojit do veřejné debaty, mohou opravdu měnit, vytvářet změnu tímto způsobem. A byly tady tři hlavní eh, pilíře. Za prvé vytvoření petice. Uživatelé eh, mohou velice snadno mm, přijít s peticí a také eh, mohou zjistit, jak to dělat lépe. Potom je snadné připojit se k petici. Ten formulář se daty, které, která lidé zadávají, je velice snadno užívat, použitelný a je jasné, co se s těmi daty stane, které lidé zadávají. A je také užitečné to takhle, nebo snadno se dosahuje takhle do světa pro podporu těmi iniciativám. Ono je tak těžké těžké e, říkat, co je snadné a přímočaré, ale byrokratická e, zátěž byrokratické překážky opravdu eh, brání občanům eh, nastoupit do politického procesu. Potom je tady druhá věc. Účast občanů. Občané se účastní, když se ukáže, že to bylo užitečné. A to může být eh, ta hlavní věc, o které se tady rozhoduje. Je tady celá řada oficiálních mechanismů. Těžko se k ním občané dostávají. Občané se nesnaží. A čili když povzbudíme občany, aby eh, se zúčastnili toho legislativního procesu, tak by to mělo být eh, jednou z by to mělo být naším zájmem jako legislativců. Máme tady eh, spojené zájmy z různých členských států a tím, že to spojíme, tak vidíme často, že jsou nějaké bariéry, které brání lidem v efektivním podání petice. U nás máme 40 let uh, demokracie v naší zemi. A proběhla nějakých tisíc uh, petic od občanů a jenom jedna jediná vedla ke konkrétní legislativní změně. A teď eh, za několik let jednou vidíme něco uži- úplně jiného. Občané teď mají možnost vytvářet, měnit zákony a vytvářet změnu. Už 30 milionů lidí se zúčastnilo svým podpisem eh, naší platformy a daří se jim eh, vytvářet změnu. A to naopak vede k větší účasti. Nic nevytváří účast lépe, než pochopení toho, že to, co děláte, eh, na tom záleží. Občané chtějí vědět, co se stane poté, co se podepsali. A jednou z, z, z úkolů pro Evropskou občanskou iniciativu je právě toto, aby občané věděli, co se stane, eh, stane s jejich zájmem, aby viděli eh, tedy s jejich podpisem. Jak to, že se mobilizovali, eh, má konkrétní dopad prostřednictvím Change.org. Jeden z hlavních nástrojů, které máme, je, že autoři petice vidí okamžitě, mohou okamžitě komunikovat E, jednotlivými signatáři. To znamená, že to usnadňuje komunikaci a interakce. A snáze se potom e, e, sdílejí informace o tom, co se děje s peticí. Dále jsme vytvořili velice užitečný nástroj, který říká, že máme řečníka pro každou z těch petic. To znamená, že můžete kontaktovat konkrétního člověka, který může reagovat na otázky, které eh, se ujeví. Change.org eh, mm, řeší ten eh, problém komunikace. Podařilo se nám nalézt řečníka. Často ty petice jsou adresovány politikům, úřadům a úředníkům, ale občané teď mohou mít řečníka a mohou zjistit, co se s tou peticí děje snadno tímto. Teď vidíme, že to má veliký dopad. Lidé mohou eh, navázat kontakty se všemi eh, signatáři své petice velice snadno. Představte si, eh, že parlament jako instituce reaguje na požadavky všech signatářů petice. Já si to nedokážu představit. Evropský ombudsman a někteří poslanci tohoto parlamentu to tak mohou udělat právě prostřednictvím Change.org. Takže pokud jsme byli svědky něčeho v těch jednotlivých zemích, o kterých jsme hovořili, eh, tak je to to, že eh, když se eh, když politika nereaguje na obavy lidu, tak lidé si naleznou alternativu prosazení změnu, změn, které chtějí. A my jsme byli tady svědky tohoto prostřednictví, Můžeme zvýšit účast chceme, aby eh, se ta demokracie rozšířila. Abychom eh, jako občanem přispěli ke zlepšení Evropské občanské iniciativy a tím pádem i Evropy. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám. A posledním řečníkem v tomto panelu, než eh, zahájíme otázky, odpovědi, je paní doktorka Suzana Del Rio Villar. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych poděkovala Evropskému ústavně právnímu výboru Evropského parlamentu a také výboru PETI za zorganizování tohoto slyšení na úrovni Evropy, na úrovni univerzitní od doby, kdy jsem v roce 96 dělala doktorát právě k tomuto tématu, k tématu Evropské občanské iniciativy a participativní demokracie jsem veškerou svoji práci eh, upírala právě tímto směrem a směrem eh, reprezentativní demokracie, která by byla doplněna eh, demokracií participativní bylo e, pro mě ctí spolupracovat a to už je řadu let, co spolupracuji s výborem, e, s ústavně právním výborem a vzpomínám si, e, že jsme tady byli s Ramonem Oregim a při jednom obdobném slyšení jsme tady vyslechli celou řadu expertů a pak jsme tady byli chvíli uvězněni vzhledem k tomu té erupci slavné erupci islandské sopky před pár lety. E, pan kolega Karsten Berg a další e, poslanci, aktivisté, e, členové akademické obce a další jsme pracovali na této Evropské občanské iniciativě a ta dnes leží na stole. Myslím si, že to je skutečně projekt, který je důstojným je to projekt, který umožňuje také vlastně aktualizovat Evropskou unii, dát jí větší viditelnost. E, ta demokracie, ať už je vertikální, horizontální, nadnárodní a e, transversální, zaznamenala řadu úspěchů. A Lisabonská smlouva upravila i pravomoce Evropského parlamentu a my dnes e, opravdu můžeme konstatovat, že občané mají těch pravomocí více. Pokud bych měla mluvit o Evropské občanské iniciativě, e, tak si vzpomínám na článek 87 e, odstavec 4, to byl nový pozměňovací návrh tehdy schválený, e, ve kterém se hovořilo o e, evropské legislativní iniciativě, tak e, ten název tehdy zněl. A myslím si, že je dobré toto mít na paměti, nezapomínat na ten výraz legislativní, protože jde o to vyzvat komisi k zahájení legislativního procesu velkého rozsahu. Ten článek 87, který se týkal participativní eh, demokracie, doplňoval článek 86 eh, v odstavci 4 eh, Demokratický život Unie. A myslím si, že se jedná o jeden z největších úspěchů Evropské unie. V současné době musíme také zmínit další aspekty než technické či právní aspekty. Domnívám se, že kolegyně a kolegové z akademické obce, e, poslankyně a poslanci a další e, se již o řadě těchto e, prvků, které jsou velmi zajímavé, zmínili. Je třeba zdůraznit, že ten postup zahájený v roce 2002, který skončil v dubnu 2012, byl dlouhým a statečným e, procesem, velmi zajímavým procesem a v mé nové knize e, hovořím o Evropě projektů a procesů. Je to kniha, e, která v lednu spatřila světo svět, světlo světa v Madridu a jednu velmi významnou kapitolu tam věnuji právě Evropské občanské iniciativě. Jistě bylo řečeno, že to musí být iniciativa jasná, E, že musí e, k ní být jednodušší přístup a když jde konkrétně o sběr podpisů a identifikaci nositelů těch podpisů, tak jistě je to důležité téma, ale je třeba také zdůraznit, že Evropská občanská iniciativa ustavuje vlastně řadu dalších možností, přináší e, nové příležitosti tato iniciativa sama o sobě představuje určitý potenciál a zároveň otevírá další eh, cesty. Eh, její rolí je i role komunikační, což je dost eh, mimořádné. A tady bych chtěla upozornit evropské instituce, radu, komisi, parlament na roli komunikační, kterou tato iniciativa má. Je to také role integrační protože evropští občané jsou nedílnou součástí Evropské unie. Evropská historie je historií integrace, která sama o sobě představuje velké bohatství a tato role komunikační je podle našeho názoru natolik zásadní, že můžeme konstatovat, že evropské instituce mohou využívat e, občanskou iniciativu, aby komunikovali s běžným občanem, s e, člověkem z ulice. E, ten sběr podpisů, milion podpisů z x států, no já si vzpomínám na ta jednání, když jsme se dohadovali, kolik lidí z kolika zemí se musí zúčastnit té iniciativy. Co to znamená významný počet zemí, který je takovým důležitým termínem. Jde přece o evropskou demokracii, jak jsem říkala. Toto je iniciativa, která má velkou sílu. A pokud chce od Evropské komise získat zelenou, tak je zapotřebí, aby občané, kteří tu iniciativu podepíší, Eh, tak je zapotřebí, aby všichni ti, kteří jsou u zdroje iniciativy, eh, byli dostatečně informováni a zároveň, aby i oni informovali veřejnost o jednotlivých parametrech, hodnotách Evropské unie, o jejím fungování. Toto jsou podle mého názoru velmi zásadní věci a je to téma, které mi leží na srdci, protože myslím si, že je zapotřebí, aby ty iniciativy, které nedostanou takzvaný štempl od komise, byly ještě předmětem určité e, revize. E, jistě jsou tady body pro, e, postoj pro i proti. E, pro znamená e, uvědomit si, že tyto iniciativy, které dostaly zelenou z nějakých technických důvodů od komise, z důvodů, že tady prostě byly určité problémy se sběrem těch podpisů nebo s udržením lhůt, tak takovéto iniciativy, které jakoby neprošly, by měly mít šanci, e, druhou šanci a e, šanci být prostě zastoupeny ale eh, v demokracii nemůžeme prostě úplně všechno přijmout. Je tady celá řada otázek, která představuje zdroj obav eh, pro demokracie v Evropské unii a pro další jsou tady prostě, je tady řada filtrů, která je spojena s fungováním a hledáním koncensu a přijímáním rozhodnutí v Evropské unii je tady prostě všechno, co je propojené s tou nadnárodní politikou eh, a co je opatřeno filtry a ty musí zůstat. Nemůžeme všechno přijmout, nemůžeme v demokracii všechno tolerovat a hodnota demokracie v Evropě je značná. Eh, hovořili jsme úvodem o participativní demokracii, já jsem ji vždy obhajovalovat. to je také vlastně té hlavní téma mé teze, mého doktorátu, všech mých publikací v průběhu let, ale dnes se domnívám, že jde o to, aby svou roli hrála rovněž reprezentativní demokracie, protože já musím předeslat, že věřím v politiku, že Evropa potřebuje novou politiku a svět politiky by se měl znovu zmocnit vedení v té e, cestě e, v té demokratické pouti. A všechno, co je E, spojeno s tou užitečnou, praktickou, občanskou e, Evropou, to je vše nesmírně důležité. A možná, že bychom mohli vytvořit novou platformu, e, nový takový manuál, který by nám schrnul všechny ty, všechna ta témata, která tady zazněla v rámci podaných evropských iniciativ, v rámci Eh, dialogu i s občanskou společností a nevládními organizacemi. Skutečně se domnívám, že je třeba zdůraznit také viditelnost těchto eh, iniciativ. Je dobře se dobře s nimi seznámit, seznámit se s jejich výzvami, s jejich problémy a s tím, co je ještě možno učinit proto, aby by se tento zásadní nástroj demokracie ještě vylepšil. Dovolte, abych závěrem zopakovala tři základní myšlenky. Komunikativní role eh, občanů, legislativní role, protože tady jde o to vyzvat občany, aby předložili určité návrhy eh, směrem k komisi v rámci té Evropské občanské iniciativy. A pak je tady třetí věc, ještě jednou to řeknu, je třeba zdůraznit tu eh, reprezentativní demokracii, která bude doplněna debatou participativní, protože to umožňuje také posilovat ty meziinstitucionální vazby. A už se dostávám k úplnému konci svého příspěvku. Dovolte, abych tady eh, citovala větu, která zahájila práci eh, Evropského eh, konventu, tehdy byl předseda parlamentu Pat Cox a citoval, citoval slova eh, no, držitele Nobelovy ceny a říkal, předkládám ti své sny, opatrně, jak s nimi budeš zacházet. My všichni musíme postupovat velice eh, bedlivě, i eh, když budeme zrovna zlepšovat tenhle nástroj. Děkuji vám za ten příspěvek, zejména k té participační demokracii. To je třeba mnohonásobně zdůraznit. Všem vám děkuji. Eh, za eh, vystoupení. Bylo to velice eh, užitečné a plodné vám naslouchat. Nyní otevřu debatu pro poslance našich dvou výborů a samozřejmě jakýkoliv dalších výborů, kteří jsou tady. Takže prosím, hlašte se. A, a jsem velice ráda, že se tady také vrátil pan Hefner, který byl jeden z klíčových poslanců, eh, když se na tomhle pracoval, na té občanské iniciativě. Vítejte a jménem eh, zelených, kteří chtěli eh, extra čas, tak dostanete čas na minutu, dejme tomu. Děkuji vám, Cecílie, to a vy všichni ostatní. Já se zeptám na velice jednoduchou věc. Pokud jde o ověřování podpisu, tak podívejte se tady, občané se chtějí podepsat. Pokud se chtějí podepsat, tak musí vědět, co potřebují eh, k podpisu. My eh, jsme eh, chtěli Evropskou ECI, kdy bylo možné se podepsat po celé Evropě s jménem, adresou a podpisem. Jenom dva členské státy ve dvou to nestačilo. Tak tehdy jsme řekli, dobře, udělíme výjimku pro ty, kteří potřebují nějakou jinou úpravu. Ale za tři roky už by měly být na stejné úrovni a měli bychom mít jeden evropský model jako Evropská občanská iniciativa. A já bych chtěl vědět, co eh, se v mezičase stalo, jestli se na tom pracovalo, co dělá rada, co dělá komise, aby Evropská občanská iniciativa byla k občanům vstřícná. Tak to je velice eh, dobrá připomínka. Pan Terabras. Děkuji, paní předsedkyně. Ten uh, velice složitý postup a, a nedostatek právní a logistické podpory, o které jsem hovořil ve svých předchozích vystoupeních, eh, omezují schopnost občanů účastnit se. My podporujeme těch deset doporučení pana Berga bez jakéhokoliv omezení. Těchto deset eh, doporučení a další podobná doporučení určitě eh, nepovedou okamžitě k tomu, eh, že všechny iniciativy uspějí. Ani ty, že uspěje jedna jediná, ale každopádně tyto návrhy pomohou při vytváření skutečných zárodku um, politické uh, vcítění mezi evropskými občany, protože politika eh, je také pedagogikou. Nebo by alespoň měla být. Děkuji. Děkuji. Petr Jár. I já vám děkuji eh, za mm, před, přednášky. Já mám několik poznámek a, a um, mm, otázku. Nejdříve eh, tedy eh, to, že se tady dělá takové slyšení, ukazuje, že mm, eh, poslanci Evropského parlamentu vnímají Evropskou občanskou iniciativu jako cený a důležitý nástroj. Váží si ho. Je to důležité doplnění demokratického právního státu, že i občané mohou zahájit takovouhle legislativní iniciativu. Potom další věc, Mm, jsou ty formální eh, překážky, ty je třeba odstranit. Už tady máme 28 eh, různých eh, formulářů i ověřování podpisu a tak dále. Tady si můžeme být, můžete být jistí, že to bude vyhodnocovat. Potom další věc, která mě pořád ehm, pronásleduje v petičním výboru, je, že eh, vždycky občanské iniciativy, které nezvládly eh, ten počet podpisů, ty samozřejmě mohou jít řádnou cestou petic. Myslíte si, že je to nebezpečné, takovýhle uh, návrh, nebo je to prostě dobrý uh, nápad? Děkuji, pan Johansson. Většina těch procesů, nebo alespoň část toho, by odpadla, kdyby v nařízení a v evropských smlouvách se ta formulace mimo kompetencí Evropskou unii nahradila tím, jak to teď navrhl Jolainen. Mimo působnost evropských smluv. Formulací mimo působnost evropských smluv Potom naše eh, konference by byla nadbytečná a myslím, že většina i dalších překážek už by tolik nevadila. A já si myslím, že eh, no, příslušný návrh eh, smlouvy by třeba mohla komise vypracovat. Děkuji. Paní Merc. Tak já bych zareagoval na tento návrh My jsme tady byla ta první eh, neúspěšná iniciativa, i když to ani nechci takhle říkat, eh, která se bude projednávat jako petice dneska eh, v 16 hodin, kdybyste někdo chtěli přijít. A pak se ukáže, jak úspěšné to je nebo bude, ale z mých osobních zkušeností, ze zkušeností mého týmu můžu říci, že pro nás bylo velice důležité, bychom signatářům mohli říci, že jejich hlas se nestratil komise musela reagovat, ale přesto naším eh, cílem, eh, nebo naše věc se prodá v Evropském parlamentu a to jako to samo o sobě je důležité. Proto eh, doufáme k tomu, aby ten dialog s institucemi pokračoval dále. Děkuji. Pan Chaurie Atondo. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jestli by si odborníci eh, dokázali představit, že ne eh, všechny legislativní iniciativy by vedly k přijetí zákona. To znamená, že když víme, že když se zahájí ten proces a všechno dosáhne svého eh, cíle, když eliminujeme celou řadu cílů, tak to eh, budeme eh, moci eh, přeměnit na legislativu. A jestli byste tedy považovali za rozumné, aby celá řada těch návrhů se přetavila do něčeho jiného. Například doporučení vládám, návrhy jiným vládám, protože pokud ne, tak náš eh, problém sdílné eh, legitimity neumožní, aby Evropská unie eh, se vypořádala s problémem kompetence. Ten problém subsidiarity v národních parlamentech může vlastně to ukončit, takže ten systém je nekompatibilní. A já bych schrnul svoji otázku následovně. Odborníci si myslí, že je vhodné, aby to, co eh, přichází z eh, iniciativy, se nemusí vždycky promítat jenom do zákonu, ale i do dalších eh, nástrojů. No to je zajímavé, ale já bych ještě podala a slovo, dala slovo panu Jerimu Vajerovi, který je tady. Jestli je tady? Tak dostáváte slovo na minutu. Já vedu kampaň ECI, jsem zastupuji eh, Pirátskou stranu z, eh, Lucem, eh, z Lucemburska a už jsem tam prosazoval více různých ECI a všiml jsem si, že když jsem vysvětlil účel konkrétní iniciativy, tak jsem musel vysvětlovat, co to je občanská iniciativa. Takže máme velký problém prosazování nebo propagování ECI. Řada evropských občanů netuší, že má právo podepsat občanskou iniciativu, takže eh, využít všechny eh, možnosti účastí eh, evropské, pro evropské občany, to je jedna věc, kterou musíme říct zcela jasně ve zprávě, když hovoříme tady o, o občanské iniciativě. Tohle se nedělá řádným způsobem tak, jak to eh, mělo být s cílem prosazovat eh, iniciativu občanskou. Takže líbí se mi eh, ta myšlenka profesora Soranda mít jednu, jeden bod na radě, prostě taková, takovýhle jeden bod k občanské iniciativě. Musíme organizovat místní zasedání, místní informační kampaně ve členských státech a informovat občany o jejich právech. Musíme vytvořit databázy organizátorů, tak aby se mohli spojit navzájem a vzájemně se podpořit. A už bylo řečeno, že je velice důležité, že ECI je třeba brát vážně i jako politici. Musíme ji brát vážně, protože to ukazuje, jak vážně bereme otázky, e, které e, evropské občany zajímají. Děkuji a tím e, bych poděkovala za všechny příspěvky. Nevidím, že by se hlásil ještě někdo a, a kolega Gerenc ještě. Eh, ano, já bych eh, zmínil jeden postřeh, který tady eh, byl zmíněn, co se týče příjmu, pokud Ehm, eh, nemůžeme uplatnit eh, motivaci subsidiarity, proč bychom eh, nemohli zvážit přenos kompetencí i třeba na národní úrovni. Důležité je zapojit členské státy a i pokud to je nutné, aby bylo občanům nasloucháno, protože pokud to občanům je jedno, nezajímají se o to, má se něco odehrávat pouze na místní úrovni a přitom jde o evropskou úroveň. Ti, kteří mají kompetence na těchto úrovních, by měli reagovat, pokud by to mělo být, pokud třeba něco pošlete vládě centrální. Eh, důležité je začít u toho stupně řízení, kde eh, je eh, ta kompetence, protože jinak by občané obecně měli pocit, že jim není nasloucháno. Děkuji a nyní dám slovo paní Sovka. Jenom velice stručně. Sleduji tady dis kusy celé dopoledne. A jedna věc mi není jasná. Evropská občanská iniciativa často bývá občanům prezentována jako něco, co jim dá e, e, jasný vliv. Alespoň to tak bývá prezentováno. E, říkáte, jeden milion může rozhodnout, ale to není pravda, to je zcela milná představa. Neříkám, že bych byla proti těm iniciativám, ale samozřejmě pokud neřekneme, že lidé mohou něco ovlivnit, samozřejmě nakonec to skončí velkou frustrací, pokud lidem neřekneme, že mají možnost něco ovlivnit. A byla bych velmi opatrná při volbě slov, to je první věc. A Myslím si, že obecně nedůvěra v demokracii v mnoha členských státech souvisí s korupcí, daňovými úniky, to všechno, co se děje tady, nedostatek transparentnosti. Uh, a pak samozřejmě vidíme že zásadní problém, že máme takovou představu, že bychom mohli důvěryhodnost demokracie eh, vyřešit jednou iniciativou, inici, Evropskou občanskou iniciativou. Děkuji. A nyní paní Kerten Darling. Děkuji. Já jsem chtěla říct asi tolik, víceméně mohu navázat krásně na svoji předřečnici. Uh, já rozumím tomu, že toto má být také předmětem jednání ehm, Evropské rady, ale ehm, není to paradoxní, že bychom na půdě samitu jednou za rok ehm, chtěli naslouchat občanům a přitom jim nenasloucháme průběžně. To by byl tedy velmi zvláštní signál. A pak z technického úhlu pohledu úloha sociálních médií. Sociální média se posouvají tak rychle, pokud eh, zvažujeme hnutí change.org nebo 38 stupňů, eh, tyto velké eh, organizace, velké kampaně a my jako evropské instituce máme také velkou možnost ovlivňovat, že máme milion těch, kteří nás sledují na sociálních médiích ehm, a pokud bychom mohli uvažovat o tom, jak to dále šířit, dá to na sociální média i za parlament, protože toto by mohlo dát následující eh, výraznější rozměr tomu. Thank you very much. I would like to give the floor back to, to our experts for, for one minute. Děkuji a nyní chci dát slovo um, našim odborníkům. Nejprve pan Kastenberg, prosím, vy jste zahajoval. There we go. Okay, first question. První otázka. Ne všechny Evropské občanské iniciativy vedou eh, k právním návrhu. Je to nezávis, nezávazný nástroj a je to zcela přirozené, ale zatím žádná ECI nevedla k žádnému návrhu na změnu právních předpisů. Domnívám se že tedy, že jakákoliv úspěšná ECI eh, musí musí také vést k právnímu návrhu od komise a to pak by mělo dát poput na rozjetí běžného právního postupu. Musí to být pak dát hlasování, dáno hlasování na půdě Evropského parlamentu a podobně. Nemusí to samozřejmě projít, ale jedině tak to začne občany zajímat, jinak to nebude zásadní. A pak požadavky na data, to je klíčová otázka. Teď hovoříme už o technických aspektech. Příloha 3 prováděcích předpisů říká, že členské státy mohou změnit změnit tyto požadavky, ale přitom žádný z členských států, kromě Lucemburska, nezlepšili eh, tu administrativní zátěž, nesnížili svým. A já bych chtěl proto, aby komise tady udělala takzvaně svůj domácí úkol, prostě musí se to snažit zjednodušit, zatím se neděje dost, ale vím, že těch otázek bylo mnoho a nedá se to zodpovědět za jednu minutu. Mr. Polo, the floor is yours. Pan Polo, Prosím. Já jsem chtěl jenom eh, reagovat na vystoupení pana Vridise eh, k, z hlediska transformace ECI eh, e na něco jiného. Moje odpověď zní ne, rozhodně ne, protože občané si přejí změny v realitě uvažují o vlastních problémech, nezajímají je postupy Evropského parlamentu ani zásada subsidiarity a spousta těch dalších důležitých věcí, o nichž tady jednáme. Občany zajímají jejich vlastní životy a pokud instituce nedokáží takovou změnu prosadit, setkáme se s tím, s čím se setkáme nyní. Eh, budou hledat další cesty, budou eh, vést kampaně před eh, vstupem do Evropského parlamentu, budou fungovat poblíž svých domovů a využít cokoliv, co mají v dosahu, aby změnili realitu. Přejí se totiž skutečnou změnu. Děkuji, paní Davidio Viliar. Děkuji. Za prvé, k otázce komunikace. Tady zaznělo, že ECI sama musí být předložena jako něco důležitého, takto prezentována. A já chci zdůraznit skutečnost, že musíme lépe informovat občany přes televizi, rozhlas a další sdělací prostředky, aby věděli, o co v takových iniciativách jde. Z hlediska zajímavých návrhů, eh, tak jak to tady zaznělo, bych na to řekl ano, protože samozřejmě jsou iniciativy, které pokud se daří, vůbec nedostanou svolení, protože nesplní tu řadu kritérií od Evropské komise. Ehm, ale pokud by byly lépe přizpůsobeny a pokud bude probíhat lepší harmonizace mezi zákonodárstvím na úrovni jednotlivých států a na úrovni Evropy, tak to bude v pořádku. Ehm, známe příklad, který zná Diana Wallis co nejlépe, nebo zná pan Cassini, například pokud jde o chartu základních práv Evropské unie, když tato charta byla e, připravována a když se připravoval projekt Evropské ústavy, tak se objevila řada podnětů, e, záležitostí, které nebyly vlastně nakonec závazné a tehdy Parlament uvedl, že Charta základních práv EU je takovou cestovní mapou od Evropského parlamentu. A nyní eh, máme řadu závazných aspektů zakotvených v Lisabonské smlouvě a eh, myslím si, že podněty, které přicházejí od občanské společnosti, často začínají, aniž by byly zakotveny v nějakém zákoně nebo v nějaké smlouvě, ale od, na základě zkušeností, které mám já, eh, když sleduji podněty občanů ze své doktorské práce, také dizertace vidím, že eh, tyto iniciativy mají smysl. Eh, bylo by důležité, abychom je pouze formálněji zakotvili ve smlouvě. A řada z těch myšlenek se daří realizovat díky Lisabonské smlouvě. Děkuji a tímto končíme tento panel. Druhý panel, děkuji za příspěvky, které byly osvěžující, zajímavé, inspirativní a dám slovo opět kolegyně Danotě, aby přivítala bývalé poslance, kteří pracovali na ECI a také současné poslance, kteří se tomu věnují. Děkuji, Cecilie. A na úvod tohoto panelu máme bývalé a současné zpravodaje. Dám slovo nejprve Dajaně Volis eh, na pět minut. Máme z eh, půl hodinky na celý panel, proto vás moc prosím, abyste dodržovali časový limit. Děkuji. Já se budu maximálně snažit. Za prvé děkuji za pozvání do eh, petičního výboru pro mě toto patřilo k vrcholkům kariéry, když jsem mohla být spravodajkou pro Evropské občanské iniciativy. Nesmíme zapomínat také na to, jak je důležité v této chvíli mít čtyři zpravodaje, tehdy um, pro každou politickou skupinou. To bylo nesmírně důležité, aby byl tento nástroj nastaven správně a vydal správný signál. Eh, podle mého názoru eh, to bylo velice důležité. Já jsem vždycky eh, výrazně podporovala petiční výbor, protože právě tato iniciativa má šanci zajistit participativní demokracii a zároveň sdělit občanům Evropy, nejenže si můžete na něco stěžovat, ale můžete naopak rozjet zákonodárný proces. A to byla vize, kterou jsme tehdy měli. Ale eh, eh, dříve, než jsem sem Eh, dnes přijela, jsem uvažovala také o svých zkušenostech za poslední dobu, kdy už v parlamentu nepůsobím. Já si vzpomínám na to, že jsem jednou sama online takovou iniciativu podepsala. Ani si nepamatuji, která to byla. Ale protože jsem nedostala nic, ne, neproběhl žádný dialog, nedostala jsem žádnou zprávu. A pro mě eh, tehdy ta inspirace znamenala dialog, který bychom byli měli vytvořit, ale nezdařilo se nám to, neudělali jsme to. Tak jsem tam seděla doma u počítače a u šálku kávy a přemýšlela jsem, jak bych se mohla zapojit do dialogu s evropskými institucemi a eh, asi by bylo pravděpodobnější, že napíšu svému poslanci nebo ombudsmanovi nebo komisaři, proč bych začínala občanskou iniciativu, ačkoliv jsem svoji politickou dráhu strávila tím, že jsem neustále zdůrazňovala význam těchto iniciativ pro občany. Co tedy udělat, abychom to zlepšili? A něco podobného tady zaznělo mnohokrát. Již od preambule mělo být zřejmé, že je to systém jasný, jednoduchý a uživatelsky přívětivý. Vzpomínám si na diskuse s radou tehdy, že Hafner tady již řekl, že jsme něco chtěli. Chtěli jsme něco, co by bylo stejné po celé Evropě. Ehm, a my jsme tomu umožnili eh, se vyvinout něco, že členské státy nadiktují, jak se to bude smět podepisovat, ale eh, s tím, že se to za pár let změní a ta změna už musí nastat je potřeba to změnit na evropský nástroj, který je jednoduchý, jasný a uživatelsky přívětivý. Tak tomu musí být a to musíme v praxi zrealizovat. Ale samozřejmě zároveň nechci být příliš velkou pesimistkou, protože tento e, nástroj má i nadále velký potenciál zahajovat a podporovat dialog i tam, kde taková iniciativa selže třeba stále sehrává důležitou úlohu, ale pokud se rozhlédnu po vlastním členském státě, mám takovou obavu, že my nejsme jsme vlastně zvyklí na to, že by nám někdo říkal, že máme právo zahájit legislativní proces. My víme, že máme právo eh, eh, podávat petice eh, a s tím máme různé zkušenosti u nás, ale vůbec právo na zahájení legislativního procesu si žádá mnohem víc informací, mnohem víc osvěty a jedině tak dosáhneme toho, co jsme si přece vzali. Děkuji za pozvání. Děkuji Děkuji mnohokrát, Dajano. A nyní bych dala slovo Karlu Cassinimu, bývalému předsedovi Výboru pro ústavní záležitosti, opět pět minut. Děkuji, paní předsedající. E, ano, e, pracoval jsem e, jako bývalý předseda tohoto výboru hodně nad textem nařízení 211. Probírali jsme to v různých eh, členských státech, eh, v Kosaku, v národních parlamentech, ale dovolte, abych eh, také hovořil jako někdo, kdo se podílel i osobně na této iniciativě. Je to na konkrétní iniciativě. Je to případ, který je dost ilustrativní. Eh, je to iniciativa, eh, která získala 2 miliony podpisů, eh, nejvíc ze všech. Dva, vlastně 26 z 50 vzorků bylo získáno a pouze jeden byl potom po rozkoumán eh, Evropskou komisí eh, musím že, říct, že jsme překonali počet eh, podpisů, bylo to milion 894 tisíc 693 podpisů, ověřených podpisů po kontrole. Tam třeba v Itálii to ještě e, bylo komplikované tím, že někteří lidé se prokazovali e, řidičským průkazem a to pak nebylo uznáno. E, je to otázka velmi spletitá, ty kontroly podpisů, ale co chci říct, když se podíváme na to nařízení 211 a na Lisabonskou smlouvu, tak je poměrně jasné, o co jde. Myšlenkou je, evropské občany přiblížit Evropě. To je již v preambuli Lisabonské smlouvy jasně specifikováno, ale ono to mělo úplně opačný efekt. Lidé, kteří se podíleli na těch občanských iniciativách, měli pocit, často oprávněný, že to bylo celé zbytečné. Prostě dva miliony podpisů a hrstka úředníků z komise to celé smetla ze stolu. A to eh, musím říct, že vedlo k tomu, že lidé se spíš odklonili od eh, institucí a od Unie, než aby se k eh, ním přiblížili. Pak je tady ještě zajímavý článek 10, který umožňuje komisi, aby konala či ne tomu vám ještě dám písemné připomínky. Tady je třeba říct, že lidé očekávají, že e, evropské instituce budou konat v oblasti e, legislativních e, návrhů. Je to hodně zvláštní, jak je to tady formulováno. Celý ten sběr podpisů se zdá opravdu neproblematický a komise pak, i když je to všechno v pořádku, má volnou ruku, jestli to uzná či ne. A musím říct, že to není snadná záležitost sebrat ty podpisy. E, a Evropská komise e, má celou řadu širokou škálu možností, eh, o které se může opřít, pokud chce nějakou iniciativu označit za nepřípustnou. Eh, pak je tady ještě eh, další možnost petice. Ale petice ta není již kontrolována z hlediska přípustnosti. To můžete vzít v úvahu, anebo ne ale myslím si, že skutečně potřebujeme e, pozměnit článek 10 tak, aby iniciativa získala spíš charakter té petice. A možná, že i článek 11 bychom měli změnit, abychom mohli e, šiřej diskutovat v parlamentu a i možná v dalších institucích o iniciativách. Pak je tady ještě článek 9 Lisabonské smlouvy. Eh, a ten činí z té iniciativy výzvu pro komisi, aby předložila pozměňovat eh, legislativní návrh. Nicméně vůbec eh, nehovoří o nějakých dalších důsledcích. Říká, že ta iniciativa je, to, je takovou výzvou. A pak komise tedy má vyjádřit svůj názor, ale nemusí to být nutně názor vyjádřený legislativním aktem tom je Lisabonská smlouva ne úplně přesná. A parlament by také měl mít možnost dát eh, svůj názor k dispozici. Myslím si, že je zapotřebí, aby tady byla vedena parlamentní rozprava. Jaký je rozdíl vlastně mezi občanskou iniciativou a tou regulérní peticí? Je zřejmé, že tady nejsou žádná eh, právní eh, Eh, žádné právní eh, zábrany, aby občané předložili petici, o které by potom Evropský parlament mohl diskutovat, i kdyby to mělo být jenom třeba na úrovni výboru. Myslím, že eh, a to apeluji na předsedkyni, že by se se měli zamyslet nad těmi příslušnými články 9 a 10 a 11, 9 Lisabonské smlouvy. Děkuji. Ano, já předpokládám, že i stávající e, zpravodajové k e, stanovisku poslouchají velice bedlivě a na řadě je Georgi Sheplin. Děkuji, paní předsedající. Mně se zdá, že to je skutečně fascinující dopoledne, obrovsky bohaté co do vědomostí, které jsem tady získal. E, hodně z toho, co tady zaznělo, bylo pečlivě zaznamenáno a jistě Eh, bude využito. Eh, já bych začal takovou otázkou, retorickou otázkou. Eh, ptám se, zdali je Evropská občanská iniciativa fiaskem anebo úspěchem. Musíme si říct, že to, dejme tomu, není nějaký obrovský úspěch, ale že můžeme stavět na tom, co vzniklo. Vidím to jako směs praktických záležitostí a věcí principiálních. Myslím si, že by tady skutečně v každé členské země měly být eh, úřady, eh, které by se věnovaly specificky tomu, aby občanům pomáhali s touto iniciativou eh, po té praktické stránce. Ve větších státech by to mohlo být kanceláří klidně i víc. Vzhledem k tomu, že jsem Maďar, tak bych to viděl tak půl na půl. A pak by tady také měli být k dispozici techničtí experti, e, kteří by e, spolupracovali s těmi, kdo chtějí s nějakou iniciativou přijít, aby je upozornili na případná e, úskalí, která mohou existovat. A samozřejmě je třeba dobře si uvědomit, kde začíná, kde končí politika a začíná právní čina. Eh, to je, musím říct, jedna z věcí, kterou si odnáším z tohoto dnešního dopoledne, protože to není vždy jasné, někdy se to prolíná. Dvě otázky. Je milion podpisů příliš velkým soustem? Já mám takový pocit, že spíše ano. Někteří by asi byli proti tomu, abychom snižovali ten počet, ale možná, že to je opravdu něco, co by se do zprávy mělo dostat. A e, co ten rok? Je to dost dlouhá lhůta nebo měla by být delší? Zase tady bychom se měli zamyslet, kam to půjde. Jedno z témat, nad kterým jsem se hodně zamýšlel, je kontrola těch podpisů, ověřování podpisů. Nikdy jsem na to nemyslel, ale pravděpodobně tady existuje 28 různých způsobů, jak eh, identifikovat eh, podpisy eh, v Spojeném království. Nic takového neexistuje. Máme samozřejmě registr voličů, ale podpisy se neověřují. Ale možná, že toto by mohlo být součástí třeba Evropské digitální agendy agendy. Měňme tady e, digitální občanství, můžeme jít cestou Estonska. E, já si myslím, že bychom možná e, mohli jít stejnou cestou po celé Evropě. Nevidím důvod, proč by tomu tak nebylo. Evropské občanství by prostě bylo takovým průnikem, eh, doplňovalo by eh, národní eh, občanství. Myslím si, že v té první fázi by to mohlo být dobrovolné, ne povinné, ale pokud se někdo chce zúčastnit v Evropské občanské iniciativě či v něčem jiném, tak by měl mít tuto možnost a ta možnost by měla být jednoduše získatelná. Mělo by to být opravdu jednoduše Eh, jednoduchý dokument. Nedávejte tam, prosím vás, krevní skupinu. To bylo něco, s čím eh, Britové pohořeli. Toto je taková eh, principiální otázka ještě. A co to je? Ptám se, zdali je vlastně Evropská občanská iniciativa něčím, co má jen mobilizovat instituce, anebo je je zároveň politická a zároveň e, právní. Mělo by být trochu od obojího. Já si myslím, že to je zapotřebí. Eh, víte, že by se mohlo se posunout opačným směrem a mohli bychom nějakou iniciativou eh, nechat vyrůst milion euroskeptiků. Ona vytváří určitý, eh, určitou míru nespokojenosti. Prostě lidé dost dobře nevědí, proč je určitá iniciativa odmrštěna. Měl by tady být výraznější program slyšení v rámci evropských občanských iniciativ já mám takový pocit, že by to mělo být nějaké neutrální fórum eh, eh, petiční výbor nebo náš výbor či oba výbory, ale ne nutně výbor, kterého se ta konkrétní iniciativa týká obsahově, protože tam by mohlo dojít ke střetu zájmu. E, pak je tady ještě otázka rady. E, zdali by v tom měla mít nějakou roli. E, líbilo by se mi to. Nevím přesně, jak velkou, jak častou, ale každopádně rada by o tom měla vědět, měla by být uvědoměna. Nakonec jsou to její občané. A závěrem bych ještě zopakoval to, co tady řekl kolega Ančáky, to právní prostředí samozřejmě to se všelijak vykládá, ale právní prostředí by mělo být příznivé k Evropské občanské iniciativě. Proto také e, vzniklo e, lepší mechanismy a znovu bychom se měli zamyslet nad tím, co tady řekl e, kolega E, role komise jako hlavního hodnotitele e, přispěla k nespokojenosti s současným vývojem Evropské e, občanské iniciativy. A s tím je třeba něco provést. Děkuji. Děkuji a na řadě je Beatrice Besera, která je zpravodajkou za výbor PETY. Já mnohokrát děkuji a To nejlepší, eh, že člověk může jako poslední, eh, znamená, že může eh, zareagovat na všechny předřečníky. Mé zkušenosti v Evropském parlamentu jsou, že tady je to vždycky velmi bohaté a inspirativní. Tahle věc Není tady jenom kvůli eh, tomu, aby se sestavila zpráva o naplňování eh, nebo o implementaci nařízení o ECI, o Evropské občanské iniciativě, ale týká se to občanů od samého počátku. Lidé, kteří eh, navrhli iniciativu, Ráda bych řekla, že tato zpráva bude velmi efektivní. Jsem velká optimistka, protože se to určitě eh, zaměří na jádro věci. Hovoříme tady o názoru, eh, nástroji, který byl vytvořen k tomu, aby usnadnil politickou účast občanů, ale výsledek byl takový, že to zas takový úspěch nebyl. Vidíme tady celou eh, řadu překážek. Nejsou o tom dostatečné znalosti. A nepromítá se to potom do skutečné politické agendy. Každopádně, jisté je to, že je tady celá řada konkrétních opatření a já si myslím, že i když výbor pro petice je tady proto, aby eh, naslouchal a předkládal návrhy, tak eh, toto je velmi důležitý nástroj. Souhlasím tedy s panem Šepflinem, že ta a, um, že uh, ten jednotný kontaktní, uh, to jednotné kontaktní místo prostřednictvím stávající infrastruktury uh, bude znamenat, že lidé budou moci získat informace a zjistit, co udělat na zrealizování takové občanské iniciativy. Musíme se postarat o účast. Měli bychom pomáhat lidem, kteří, chtějí, kteří předkládají ty iniciativy. Musíme eh, zajistit eh, přístupnost v širokém slova smyslu, musíme eh, porazit všechny bariéry zvýšit transparentnost a publicitu eh, v tom eh, dobrém eh, smyslu slova, protože je třeba, aby se ten, aby ten proces vešel ve známost. Musíme, musíme zvýšit efektivitu procesu registrace, sběru podpisů, ty lhuty a tak dále. Hovoříme tady o evropské identitě a evropské identifikaci nemůžeme tu iniciativu nemůžeme vnímat jako něco, co eh, by mělo být velkou překážkou. Je to velká překážka, když v každé zemi se ověřují eh, podpisy. Tohle je eh, překážka od samého počátku, která stěžuje životaschopnost celého procesu. Tohle má zajistit nejenom rovné příležitosti, ale má to také usnadnit všechny ty byrokratické, překonávání byrokratických překážek. Jednotná kritéria identifikace e, by měla existovat ve všech našich zemích, takže tady případ, překážka nemůže být. A možná, že bychom měli mít e, jednotnou evropskou registraci pro tuto a další věci a zejména pro ECI a občanům, kteří jsou ehm, v zahraničí, ti by také měli být eh, schopni podporovat občanskou iniciativu. A potom je tady další eh, věc, a sice eh, mnohojazyčnost. Je důležité, aby aby eh, stejně jako na hospodářském a sociálním výboru jsme byli eh, schopni tady eh, jednotlivé věci promítat do toho procesu ve všech jazycích. A potom je tady další věc a sice lidé se musí učit, jak hledat partnery. Otázkou je, jestli účast je snadná, ale také jestli je to užitečné a jak se to občan dozví. A myslím si, že tady máme určité očekávání. Je tady možnost změnit určité smluvní aspekty. Takže ráda bych jménem petičního výboru poděkovala všem a ráda bych eh, se zavázala, že zpracuji eh, opravdu efektivní eh, zprávu, která bude ve prospěch občanů, která nebude jenom eh, prázdným dokumentem. Děkuji. A ještě pořád tady máme určitou eh, dobu na debatu. A dnes tamhle se, se přihlásit tam ještě. Prosím, prosím, máte slovo. Prosím, přihlašte se. Jmenuji se Marko von de Most a jsem z občanské iniciativy One of Us a byl jsem koordinátorem One of Us v Nizozemsku já už jsem tady slyšel eh, dnes hodně argumentů, eh, které my jsme si uvědomili, eh, že při sběru podpisů je tady velký počet problémů, byl tady, byl, byl, byl tady spousta nedostatků v komunikaci a tak dále. Ale pokud jde o, o Nizozemsko, tak těm 30 tisícům signatářů se musel říci, že existuje určitý způsob, jak se pustit do toho euroskepticismu. A, po té, co eh, ta iniciativa byla odmítnuta. Tohle byla eh, iniciativa, ve které jsme, jak já to vnímám, eh, mm, přišli s přesnými právními návrhy a přesto to bylo odmítnuto stejnou institucí, která to zaregistrovala. A nesmírně těžko se vysvětluje, bychom eh, měli eh, mít důvěru eh, v dnešní Evropu nizozemským občanům právě na, na základě tohoto. Děkuji. Děkuji. Já doufám, že, že dnes jsme ale došel nějaký optimismus. Ano, ta tendence tady určitě zůstává. Děkuji. Ještě někdo? Můžete si klidně sednout někam k mikrofonu, prosím. Děkuji. Já bych eh, řekl něco eh, za eh, ECI pro základní příjem, kterou jsem spolu organizoval. Dopadlo to tak, že máme síť koordinátorů v našem hnutí, což je dobré, ale ti koordinátoři teď víceméně radí, aby už nedělali ECI ještě alespoň do té doby, než doběhne, proběhne pozitivní reforma na základě těch 12 doporučení. A naše eh, hnutí plně do, podporuje toto eh, doporučení. Prosím, přečtěte si všichni ten eh, příslušný dokument, podívejte se na citizeninitiative.eu, také by se to velmi hodilo. Tak tady je to jasný lobbysta pro vás, Karste, ne? Abyste chtěl hovořit, prosím. Já jsem uh, Zabojeno z EKAS. Uh, A jsem tady také ze střediska podpory ECI, což je iniciativa několika nestátních organizací. Chtěl jsem se ptat na jednu věc. My jsme předložili doporučení po studii z tady právní kanceláří Freshfields z Bruselu. Musíme se zabývat eh, tou kontrolou právní přípustnosti a my jsme vytvořili eh, eh, funkci člověka pro ECI a tenhle advokát bude velice důležitý, protože svým způsobem externalizuje tu kontrolu přípustnosti, kterou má teď Evropská komise. A pokud ECI má být tím instrumentem, jak oslovit Evropskou komisi, tak pro nás je velice důležité, aby Evropská komise také eh, jasně dala najevo, eh, jak eh, zjišťuje, která ECI e je přípustná a která ne. Pokud říkáme, že ECI je cílená na Evropskou komisi, tak je třeba to externalizovat jednoznačně, to, to přes, ten přeskum přístupnosti. Protože jinak tak dochází k e, určitému e, špatnému dodavu. Protože proč jinak e, nevést dialog s občany v rámci ECI? Chtěl jsem se zeptat, jestli nepracujete na nějaké externí kontrole přípustnosti. A nebo jestli chcete spolupracovat s jinými institucemi. Ano, ještě někdo? Děkuji. Já jsem eh, eh, členem představenstva Evropské strany. Myslím, že zatím nikdo nestanovil, jak eh, vysoká účast tady má být, jaká má být role občana, Evropské, občana v Evropské unii, kolik moci by měl mít. A tohle je velice politická diskuse o tom, jakou roli chceme, aby občané eh, měli. Je to velice teoretická debata, ne o těch technikálích, o tom, kolik podpisu, ale jakou roli občané eh, mají hrát. Čili tohle by mělo probíhat. Protože to se nedělá dostatečně. Potom je tady další věc. Potom, když ECI e, začala, tak někteří lidé říkají, že je to příliš e, složité, udělíme takový business model. Někdo řekl, e, budeme poskytovat ECI jako službu a potom to vzdal. Potom hovořil se zákazníky a akorát jim řekl, neudělej, nedělejte ECI, to stejně nebude k ničemu. Čili takhle špatně to je. Už to bylo před dvěma lety. Lidé se pokoušeli Eh, udělat z ECI, na ECI software, kampaň, ale um, řekli, uh, potom udělejte normální kampaň, obracejte se na poslance, uh, nedělejte ECI. Takhle špatné už to bylo před dvěma lety. Tak jsem si říkal, že bych vám to tady uh, zopakoval. Děkuji. Right? Who wants to speak? No. Oh, you're disappointed. Evropská komise by chtěla hovořit, anebo jste příliš zklamáni? Já sedím mezi lidmi z Evropské komise, ano ale také zastupuji eh, občanský výbor ECI, který se týkal zavádění 30-kilometrové ehm, rychlostní, 30 km rychlostního limitu v obcích. A rád bych, ráda bych reagovala na to, co řekli zpravodajové z výboru petičního a výboru pro ústavní záležitosti. Ehm, já si myslím, že je důležité lépe občany informovat, ale zavést nějaký nový úřad, nějaký kontaktní úřad, eh, jakýsi nákup pod jednou střechou. Nejsem si úplně jistá, jestli by to nějak výrazně pomohlo. Nejlepší by totiž bylo, aby informace šířili občané samotní. A já myslím, že není absence znalostí nebo kompetencí, jak se chce naložit. Například náš expert Nejce eh, patří k hlavním odborníkům po celé Evropě, který dokázal instalovat software komise eh, a který byl eh, skutečně zatížen spoustou chyb, ale přesto jsme neuspěli. Mm, ty příčiny neúspěchu byly zmíněny a to samozřejmě se odráží v doporučení pana Berga Já si skutečně vážím vaší snahy přehodnotit nařízení. Možná nejdůležitější na tom místě je eh, skutečně zajistit revizi alespoň deseti nařízení a pokud chcete šířit informace, zvažte nástroje pro podporu občanů, kteří to pak budou šířit. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bohužel jsem se nemohla účastnit od dnešního rána, ale mám pouze otázku. Nevím, zda nám někdo kompetentní bude moci odpovědět, zda tady ještě někdo takový je. Ale v současné době zazněla řada poznámek, doporučení, podnětů, připomínek eh, jak už to eh, jsme tady slyšeli v průběhu těch tří hodin a zajímalo by mě, zda před přijetím nového textu eh, komise eh, schválí ještě nové iniciativy, anebo naopak zda bude čekat eh, vzhledem k tomu, že těch nových peticí je málo, na základě vyjádření, které tady, která tady zazněla, zda občané mohou takto riskovat, protože třeba nové iniciativy nebudou do té doby schvalovány. Děkuji, my se můžeme snažit jako Evropský parlament, protože každý si myslí, že alespoň komise by měla odpovědět, chtěl by někdo z komise se vyjádřit. Já si myslím, že to, co očekáváme dnes, je zpráva od komise. A víme, že probíhaly konzultace, diskuse, objevují se připomínky také od Evropského parlamentu a uvidíme, zda se nám podaří eh, tu situaci zlepšit. Já myslím, že normální cesta by byla zlepšit existující nařízení. Tady by mělo vyplývat hlavně rozhodnutí ze strany komise. Já si nedovedu představit, že by přestali takzvaně dýchat, to znamená, že by pozastavili přístup nových iniciativ, za tím, co se čeká. Ne, to si myslím, že by nebylo správné ani odůvodněné. Ale zcela jistě se mohou organizátoři strategicky rozhodnout naopak pro nový systém, že počkají na nový systém, vzhledem že ta pravidla v novém systému už budou jednodušší, ale na tu otázku vám dnes tedy bohužel nikdo neodpoví. Chci se zeptat, zda si chtějí zpravodajové vzít slovo, chtějí reagovat. Karlo Kaziny. Já jsem chtěl pouze eh, ještě jednou zdůraznit eh, své hluboké přesvědčení, že pouze parlamentní rozplava eh, s následným hlasováním, kam se zapojí všichni poslanci ze všech politických stran, Ehm, změní iniciativu eh, na skutečnou iniciativu bezběžné petice. Články 10 a 11 musí být ehm, novelizovány a pak teprve následuje ten zbytek a zcela jistě rozprava v plenárním zasedání parlamentu je také nezbytná a myslím si, že i komise by eh, tak měla reagovat tam celé jistě. Je to výzva pro komisi, aby jednala a, tak, aby vše bylo důvěryhodné. Děkuji. Žádné další připomínky? Všichni s vámi souhlasíme. A Celé jistě se vydáme touto cestou na úplný závěr. Um, <laughs> abyste mě nechali v klidu dohovořit. Um, jak říká pan Berg, ECI v současné době je na křižovatce, je v nebezpečné situaci. Nevím, zda je ta situace až tak nebezpečná, ale v každém případě nastal kritický okamžik, kdy je potřeba rozhodnout o budoucnosti Evropské občanské iniciativy. A to je něco, e, s čím souhlasíme. My se také zaměříme na přípravu vlastní zprávy, budeme mít také zprávu komise, která se ověří a jsem přesvědčena, že konference předsedu schválí naši eh, žádost, aby se tato problematika projednávala v plenárním zasedání. Celá jistě budou probíhat i diskuse ve výborech. A otázka tedy bude živoucím předmětem debat v nadcházejících měsících. A já si dovolím jenom obecnou poznámku. Nejde jenom o budoucnost Evropské občanské iniciativy v nějakém vákuum. Uvědomte si, jsme ve složité době pro celou Evropu. Hovoříme o demokratickém deficitu, hovoříme o tom, jak je potřeba, aby proběhla zásadní rozhodnutí o budoucnosti hospodářského řízení Evropy. Tady nás čeká spousta změn, spousta práce a já si nedovedu představit, že by mohly proběhnout zásadní reformy bez toho, aby měly legitimizaci od občanů. A my stále budujeme nadnárodní demokracie a těch nástrojů k jejímu utváření je málo a právě CI k ním patří a proto si tohoto nástroje musíme vážit a pečovat o ně. Já si myslím a doufám, že bude fungovat lépe v budoucnosti, o tom nejsou pochybnosti, ale jak říkala Suzana, Týká se to také současné situace. Potřebujeme dobrou kombinaci mezi zastupitelskou demokrací, potřebujeme eh, také nějaké řízení s demokracií participativní. A nebude jenom ratifikovat, ale také konstituovat, utvářet. A myslím si, že to je velice dobrá cesta ku předu. Chci v každém případě poděkovat za náš výbor a pro mě to bylo užitečné. Nyní chci dát slovo Cecílii, aby řekla pár slovů. No, eh, já bych také podobně jako to právě udělala, chtěla všem účastníkům co nejsrdečněji poděkovat za účast na tomto významném slyšení. My si samozřejmě poznamenali všechny vaše požadavky, všechny vaše frustrace, všechny vaše obavy, návrhy a budeme s tím pracovat. Berte nás vážně, my vaše eh, připomínky vážně bereme. Vnímám to tak, že Evropská občanská iniciativa je fantastickým nástrojem, zájem, která, který skutečně může významně posunout ku předu dialog mezi občany a evropskými institucemi. To je jednoznačné, ale je tady hodně velký prostor pro zlepšení. To je jednoznačné rovněž. Musí to být nástroj otevřenější, transparentnější a e, přátelštější k uživateli evropské občanské iniciativy, nicméně to musíme mít na paměti, nemohou v žádném případě tlačit, nutit Evropskou komisi eh, vyrukovat s legislativním návrhem. A rovněž nemůžete očekávat, že parlament eh, přijme a schválí všechno, co mu přijde z strany občanských iniciativ na stůl. Jsou tady určitá omezení, jsou tady pravidla a my se podle nich musíme chovat, takže toto je e, prostě základní soubor pravidel parlamentní a participativní demokracie a musíme vzít v úvahu e, jak si poradit s těmi nástroji, které máme, aby byly uživatelsky e, příjemnější a aby vedly k cíli, který si přejeme. Ještě jednou díky, že jste mezi nás přišli a podělili se s námi o vaše zkušenosti.